Vážení kolegové, pro případ, že jste si toho ještě nevšimli, chystáme se zahájit zasedání a především chtěla přivítat prvního místopředsedu Evropské komise. Ale ještě předtím vyřídíme organizační záležitosti a začneme přijetím pořadu jednání. Ráda bych vás informovala, že se navrhuje, že ELS navrhuje, že po setkání s panem místopředsedou Timmermansem si vezmeme Svena Gigolda mezi 10.45 a 11.30 a od 11.30 do 12.15 bude zpráva Breso a pak budeme hlasovat. Doufám, že s tím budete souhlasit. Nevidím žádné protesty, takže pořád jednání je přijat. A bodem 3 je... A mám jenom jedno oznámení. Chci vás informovat, že Christian Dampreda se navrhuje jako zpravodaj pro stanovisko AFKO ke zprávě LIBE uplatňování eh, Evropské listiny eh, lidských práv, základních práv. Dobře, eh, schálení zápisu ze zasedání z 3. září a z 21. 22. září. Máte je k dispozici a bude, budeme je považovat za schválené, pokud do konce tohoto zasedání nebudou žádné námitky. A s tím bych ráda přešla k dalšímu bodu, což je naše výměna názorů s prvním místo předsedou Evropské komise Francem Timmermansem, který měl zpočátku na starosti pouze lepší regulaci institucionální vztahy, právní řád a listinu základních práv. A já myslím, že teď má na starosti úplně všechno, co probíhá všude v Evropě a rozhodně všechny ty obtížné záležitosti, které musíme úspěšně vyřešit. Takže, pane místo předsedo, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A jestli mohu, rád bych vysvětlil, jak na tom jsme, pokud je o transparentnost ve vztahu k naší nové iniciativě a jak chceme postupovat dál. Jak víte, od 1. prosince loňského roku komisaři, jejich kabinety a také generální ředitelé se setkávají s registrovanými lobbysty a zveřejňují veškeré údaje o těchto setkáních na internetu. Asi 2400 zástupců různých zájmů se přihlásilo do rejstříku od 1. prosince loňského roku, včetně několika velkých bank a podniků, jako je Golden Sachs, Gazprom, Ryanair, HSBC, Royal Bank of Scotland, Coca-Cola, Heineken. Všichni ti velikáni. A my jsme v podstatě vytvořili povinný systém, co se týče komise, protože pokud nejste v rejstříku, nemůžete se setkat s těmi, kdo rozhodují v komisi. Je to jednoduché, je to jasné. Kontakt eh, s těmi, kdo mají určité zájmy, samozřejmě tvoří ústřední součást našeho politického procesu, a to nejenom u nás, ale ve všech institucích, protože musíme sbírat informace, abychom rozhodovali co nejlépe. A musíme také dosáhnout toho, že svět venku lépe chápe rozhodnutí, která přijímáme. Ale já myslím, že pokud chceme obnovit důvěru občanů v to, jak se rozhodnutí přijímají, stejný standard transparentnosti a lobování musí platit ve všech třech evropských institucích, které se věnují tvorbě práva, tvorbě předpisů. A proto jsme se jednoznačně zavázali, že navrhneme meziinstitucionální dohodu o povinném rejstříku a ta by pokrývala i Evropský parlament a radu. A rozhodně nám záleží na tom, aby se to podařilo. Změnili jsme časový plán, abychom umožnili, že všechny tři instituce umožní práci na meziinstitucionální dohodě o lepší regulaci Teď jsme v závěrečných fázích tohoto jednání a brzy také zahájíme veřejnou konzultaci a zohledníme, co tento výbor slyšel na nedávném veřejném slyšení k této věci a také to, co jste udělali vy pod vedením Svena Gigolda. Provádíme také řadu dalších změn, které jsou v této souvislosti podle mě důležité. Vylepšili jsme pravidla Komise pro veřejné konzultace. Budeme toho dělat víc a lépe. Budeme také provádět konzultace o sekundární legislativě, o aktech přinesené pravomoci. Expertní skupiny komise už teď podléhají vysokému stupni transparentnosti vzhledem k tomu, že máme veřejný rejstřík z expertních skupin a ten nám poskytují cené informace o těchto skupinách. A teď také připravujeme řadu změn, abychom posílili transparentnost a odpovědnost těchto skupin. Bude tam patřit povinná veřejná výzva k překládání žádostí, lepší identifikace potenciálních konfliktů zájmů a zajištění toho, že zástupci zájmových skupin budou zapojení do skupin a budou také v tom rejstříku transparentnosti. Navíc jsme proto, abychom posílili transparentnost v legislativním procesu. Aby to bylo možné, v návrhu nové institucionální dohody o lepším tvorbě práva jsme vyzvali ostatní instituce, aby se zamysleli nad tím, jaký je odpovídající stupeň transparentnosti legislativního procesu, včetně trojstranných vyjednávání mezi třemi institucemi. Podpoříme také snahy nadcházejícího nizozemského předsednictví postoupit v práci na aktualizaci přístupu k dokumentům v tom režimu dokumentu v Radě. Jsme připraveni spolupracovat s oběma spoluzákonodáci, abychom našli společnou řeč. A poslední věc, krátce k transparentnosti v obchodní politice, zejména co se týče TTIPu. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že debata o TTIPu občas probíhala spíš na základě emocí než fakt. A proto je důležitá transparentnost, abychom se pokusili o to, aby alespoň ta fakta o těch obchodních vyjednáváních byla známa. Vylepšili jsme to, vylepšili jsme transparentnost a dál pracujeme na tom, abychom vylepšili porozumění a také vnímání jednání o TTIP v celé Evropské unii aby ta naše práce byla co nejviditelnější a nejtransparentnější. Zveřejnili jsme celou řadu eh, vysvětlovacích dokumentů, například postoj EU k vyjednávání, právní texty ve všech oblastech vyjednávání. A rozšířili jsme přístup pro všechny europoslance k dokumentům, které jsou klasifikovány jako EU Restricted. Máte je k dispozici v čítání v Evropském parlamentu. Vylepšili jsme také přístup ke konsolidovaným textům mezi EU a USA – to je důležitá věc pro tento parlament, já vím. A komisařka Melstromová trvala na tom, že to tak bude, trvala na tom vůči USA a teď se uzavřela dohoda s předsedou příslušného výboru Langenem. aby se vylepšil přístup všech europoslanců k těmto konsolidovaným dokumentům k TTIPu. Chci tady říct, že transparentnost je pro nás zásadní v našich vztazích, ale zejména je zásadní, abychom obnovili důvěru veřejnosti v to, co děláme. Utajení vytváří mýty a mýty vedou k nedůvěře k politice a proto bychom měli společně pracovat na tom, abychom se mýtů v politice co nejvíc bavili. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Ano, jistě můžete. Vážení kolegové, bude následovat diskuze s panem místopředsedou. Máme zhruba 45 minut. Potom, dnes, pana místopředsedy se Svenem Gigoldem, takže prohlášení si můžete nechat na tu druhou část, ale teď máme dlouhý seznam řečníků, takže prosím o maximální stručnost, protože pan místopředseda bude muset odejít v 10.45. Takže Sven jako zpravodaj dostane jako první slovo a potom zástupci politických skupin. Vítám vás. Chtěl bych zdůraznit, že samozřejmě vítáme, že tato komise učinila významné kroky, pokud je o větší transparentnost. Zmínil se určité oblasti, jako třeba závazky v oblasti expertních skupin. To samozřejmě také vítáme. Také se zmínil pokrok, pokud je o dostupnost dokumentů týkající se obchodu. Já mám řadu otázek a byl bych vděčný, kdybyste se k ním mohl stručně vyjádřit. Za prvé, rejstřík transparentnosti, jeho závaznost, povinná povaha. Vy znáte postoj parlamentu, my známe vaše názory, můžeme se posunout k meziinstitucionální dohodě. Můžete nám závazně říct, kdy začne konzultace, kdy bude uzavřena a kdy budeme mít základ pro nějaký řádný návrh. Kromě toho jste přijali závazek, který je rovněž velmi vítaný, že generální ředitelé a komisaři se setkávají pouze s registrovanými lobbysty. A tato setkání jsou veřejná. Na druhou stranu víme, že v procesu tvorby předpisů mnozí další pracovníci komise, včetně agentur, jsou pod touto úrovní. Třeba hlavně vyjednavač pro TTIP nespadá pod tyto požadavky. Můžete se zavázat k tomu, abyste rozšířili počet osob v komisi, kteří podléhají těmto pravidlům? Nevládní organizace v záznamech v rejstříku v transparentnosti našli celou řadu zjevně nesprávných údajů. Kanadský rejstřík má mnohem víc pracovníků a kontrol kvality u těch eh, záznamů. Bylo by možné, kdybyste se zavázali, že budete více kontrolovat kvalitu těch údajů? A poslední věc, chci požádat, nebo chci se zeptat na dvě věci, které se týkají bezúhonosti Vidíte určitý prostor v návaznosti na nedávné doporučení obmucmanky, že bychom měli přísnější pravidla a jak budete reagovat na ta doporučení. A také jsme několikrát viděli v textech v oblasti spravedlnosti v souvislosti s Antonem Delturem význam whistleblowerů, aby byl si svět vědom určitých prohřešků vidíte určitý prostor a můžete se zavázat k tomu, můžete pracovat na příslušné směrnici. Děkuji. Vezmeme si ještě další dotaz, nebo chcete odpovídat rovnou? Děkuji, paní předsedkyně. Pítám vás, pane místo předsedo, nebojte se, já se nebudu ptát na stejné věci jako včera. Bylo to o Brexitu, nebudu o tom mluvit. Ale mám dvě otázky které se toho přímo dotýkají. První je takový dotaz, jak je to s transparentností od zahraničních zástupců. Pokud nějaký členský stát nebo agentury členského státu lobují, co se stane? Patří to do rejstříku? A nebo když je to někdo z třetí země? To je moje první otázka. A druhá otázka se také týká transparentnosti. To by vás asi nemělo překvapit. Já jsem konec konců zpravodajem pro ECI a mě zajímají ty poslední ECI, protože podle mě bylo eh, úspěchaně přijato rozhodnutí, když se podíváme na to, jak to bylo jinak s evropskými eh, iniciativami občanů. A mě by zajímalo, jestli máme k dispozici nějaké dokumenty, které bychom vidět, mohli vidět, abychom zjistili, jak to rozhodnutí bylo přijato. To je to rozhodnutí, které se týká Maďarska. Zajímá nás to v souvislosti s budoucími iniciativami občanů. Jak bylo toto rozhodnutí přijato? Jak, jak je možné, že to tak snadno prošlo? Dobrý den, pane místopředsedo, a mnohokrát děkujeme za úvodní prohlášení. Vy máte natolik rozmanité pravomoci, Já mám otázku na listinu, A pak mám otázku na ty strašlivé útoky v Paříži a na Mali a v Tunisku. Mě znepokojila zpráva francouzské vlády, protože tam nešlo jenom o ten výjimečný stav, což je celkem pochopitelné, když to bylo hodně dlouhé, ale šlo také o aktivaci článku podle článku 15 Evropské umluvy o lidských právech. A samozřejmě došlo ke změnám šengenské smlouvy, pokud je o svobodu pohybu, alespoň pro zatím. A máme také, nebo chystají se také kontroverzní předpusy, pokud je o streaming dozoru nad občany, dohledu nad občany. Vzhledem k tomu, jaké jsou vazby na tu úmluvu o lidských právech a mezi listinou základních práv, mám následující otázku. Ten článek s tou výjimkou, článek 15, jaký to má dopad na základní práva občanů Evropské unie? Co to vlastně znamená? Ty neustálé odkazy na ústavní změny a na válečný stav protože to je něco nového, ten válečný stav. Je to stav, který v podstatě narušuje práva. Mě zajímá váš názor. Jo Leinen za socialisty? Ano, děkuji, pane místo předsedo, milí Franci, vítám tě tady. Vidím tedy, že vlast vlastně, co se týká kanál tak katalogu iniciativy, že se snažíme dosáhnout větší transparentnosti, to je velice dobré. Já bych se chtěl ptát, zeptat, pokud se týká kompletace toho eh, registru, je k tomu potřeba vytvořit nějaký eh, legislativní akt, tak aby vlastně ti lobbysté už nebyli zváni. Jak si tedy představujete, aby vlastně jsme získali závazný, ucelený rejstřík. Měl bych také otázku ke střetu zájmů zaměstnanců úředníků komise. O tom také budeme později diskutovat i pro parlament, eh, poslance takzvaná ta, o to období cooling out. Máte 18 měsíců eh, v komisi, potom se později hovořilo o třech letech. Jaká je tedy analýza tady tohoto nástroje, v, co se týká střetu zájmů, po, eh, zda by se to tedy mělo nějaký zkrátit. A náš, naše představa k evropskému volebnímu systému, tu jsme si udělali, já bych se chtěl zmínit o jednom bodu a to je i demokraci. Dneska je mládež hodně digitální a navrhli jsme tedy, abychom mohli diskutovat o elektronickém hlasování e-voting takže jsou v komisi také určité úvahy, a abychom se tady na toto připravili a protože kolega Šeflin se nezeptal o, na Brexit, takže já bych chtěl položit tuto otázku, když pokud se tedy tom bude jednat na summitu v prosinci, jaké budou institucionální důsledky a na co budeme tedy narážet. Asko bylo v Londýně, takže mohu říci, že žádná z těch čtyř otázek eh, podle mého názoru nebude vlastně hrát eh, žádnou roli pro výsledky toho referenda. Jsou tam úplně jiné věci, které budou dát věci a zde vlastně nesmíme se vlastně, aby naše základní práva a hodnoty nebyly eh, brány za určité placebo, takže ve Velké Británii vlastně jsou teď ty záležitosti úplně jiné, zda tedy zůstat nebo nezůstat v, Brit- v Evropské unii. Takže na toto bych se chtěl zeptat. Uh, wow, many questions. To byla tady spousta otázek. Já se pokusím odpovědět co nejlépe. Pokud je o časový plán a rejstřík transparentnosti, Vzhledem k tomu, co všechno musíme udělat, a vzhledem k tomu, že je tady vazba mezi rejstříkem transparentnosti a mezi institucionální dohodou o lepší tvorbě právních předpisů, dospěli jsme k závěru u té meziinstitucionální dohody o lepší tvorbě předpisů, že to chceme uzavřít do konce roku a jsou tam určité prvky k vylepšení transparentnosti. Abychom na to nevázali potřebujeme určitý počáteční postoj, potom veřejnou konzultaci v příštím roce, co nejdřív. A základ této veřej, veřejné konzultace bude v podstatě také podkladem pro dokončení té dohody, mezi sociální dohody o rejstříku transparentnosti. A já doufám, že tím odpovídám také Jo Leinenovi, Já doufám, že se mezi institucemi dohodneme na určitém stupni transparentnosti v té meziinstitucionální dohodě, abychom nemuseli jít cestou závazných předpisů. Možná to stejně bude nutné, ale uvidíme, jak daleko dojdeme s tou meziinstitucionální dohodou. Já bych to rád udělal v tomto pořadí. Rozhodně nebudu váhat tím, že bychom navrhli legislativní kroky, ale všichni víme, že to potrvá mnohem déle a víme, že dohoda na takových věcech s radou bude také obtížnější, než když se pokusíme dosáhnout toho, co potřebujeme v meziinstitucionální dohodě. Nicméně uvidíme, jak to půjde. Prozatím jsme zveřejnili rozhodnutí, která jsme přijali za prosinec. Registrovali jsme všechny schůzky komisařů, kabinetů, generálních ředitelů. Samozřejmě kritika některých z vás, ale především vnějšího světa se týkala toho, že to je jistě dobrý krok, ale chceme v tom rejstříku všechny. Všechny, kdo pracují v komisi na nějaké politice. S tím já nesouhlasím. Nesouhlasím s tím proto, protože chci, aby v tom seznamu byli ti, kteří přijímají rozhodnutí. A úředníci, kteří pracují na nějaké politice, nerozhodují. Rozhodující pravomoci mají ti, kteří dávají do konečné podoby ta rozhodnutí a nesou odpovědnost za ta rozhodnutí. Jistě bychom měli vědět, s kým se setkávají. A také vím, že to bude diskuze, která bude pokračovat. Já v této diskuzi pokračovat budu, jsem otevřený vůči této diskuzi. Nestavím se k tomu ideologicky, ale spíš prakticky. Budeme se to také muset pustit do debaty, kde to má skončit, kam až to povede, protože v určité fázi v každé organizaci úroveň, na které lidé pracují, podle mě také eh, si zaslouží ochranu před eh, kontrolou veřejnosti. Potřebují nějakou ochranu. Je tam potřeba najít rovnováhu mezi potřebou transparentnosti u těch, kdo přijímají rozhodnutí a, u odpovědnost, a mezi odpovědností, kterou my máme jako vedoucí pracovníci určité organizace za ochranu bezúhonnosti a do jisté míry také soukromí lidí, kteří pro nás pracují. A v tomto ohledu si myslím, že musíme najít rovnováhu. Ale jsem otevřený vůči debatě. V žádném smyslu nejsem dogmatik a doufám, že v této debatě můžeme pokračovat i s těmi organizacemi, jako je třeba Transparency International, která s tím má velké zkušenosti. Já se snažím najít správnou rovnováhu. A vím, že Sven Gold se tomu hodně věnoval a má na to také vyhraněný názor. Ale chtěl bych říct, nemůžu říct, že se neschodneme se Svenem Kikoldem. Chci říct, že odpovědnost neleží jenom na komisi. Chtěl bych říct, že by to byl velký krok vpřed, kdyby i poslanci tohoto parlamentu souhlasili s tím, že budou naprosto transparentní a souhlasili s tím, že budou v rejstříku všechna jejich setkání. Já vím, že celá řada z vás to dělá, ale proč to neudělat formálně? Já vím, že jedna z vás, já jsem s ní o tom mluvil, říkala, ale my jsme zvolení. To je něco jiného, ale dalo by se také říct, že právě proto, že jste zvolení zástupci, máte o to větší odpovědnost, abyste ujasnili a vysvětlili svým voličům, s kým mluvíte a s kým se setkáváte. A co děláte? Já samozřejmě respektuji tento postoj, ale přístup je možný obojí a já nevidím důvod, proč by instituce jako Evropský parlament, která správně požaduje, aby komise byla co nejtransparentnější, aby se inovovala a šla dál touto cestou. Proč by komise nemohla říct parlamentu, udělejme to společně, následujte nás a udělejte to tež na základě našeho příkladu. Já si myslím, že to by pomohlo obnovit důvěru veřejnosti. Kvalita údajů. Já myslím, že to je odpovědnost každého komisaře a jeho kabinetu každého generálního ředitele. A já myslím, že se učíme, děláme to zatím rok, jistě se to dá vylepšit a budu rád, když nám řeknete, v čem se to dá vylepšit podle vás. Zmiňujete ten kanadský příklad, to by snad bylo také dobré. Já se zeptám našeho týmu, jestli by se na to nemohli podívat, jestli by nám to nějak pomohlo vylepšit to, co děláme my. Já jsem všem kolegům říkal, že tuto odpovědnost nemůžete přenést na někoho jiného. Je to vaše odpovědnost. Musíte to udělat správně a když to uděláte nesprávně, nesete přímou odpovědnost vůči okolnímu světu a samozřejmě vůči parlamentu ale samozřejmě to zatím není dokonalé. Musíme se navzájem učit, takže každý příklad toho, co někdo dělá lépe, je vítaný. Pokud jde o ty revolving doors, v tom musí být úplně jasno, pokud jde o to tříleté období. Každý bývalý komisař je vázán článkem 245. má povinnost chovat se bezúhoně i poté, co opustí funkci. To není časově omezené. Tento princip není časově omezený. Doba trvání této povinnosti oznamovat věci komisi je bez újmy na povinnostech, které vyplývají ze smlouvy. Nicméně domníváme se, že těch 18 měsíců je dostačujících protože v praxi to umožňuje uvolnit vazby mezi bývalým komisařem a institucí. Já myslím, že to navržené prodloužení, a říkám to jako komisař, který má na starosti lepší regulaci, já myslím, že by to nebylo nutné. Byla by to byrokratická zátěž bez nějaké přidané hodnoty. Takže bych nebyl pro. A pokud jde o whistleblowery, Podle předpisů platí požadavek, aby pracovníci ohlásili eh, nekalé chování a musí se zajistit, že ti, kdo to udělají, za to nebudou trestáni, ale také naopak řádně chráněni. A v celém tom procesu dostávali nějakou pomoc. My tu směrnici jako Sven Giegold nevidíme stejně. My máme specifická pravidla pro whistleblowery. Já vím, že o tom jednáte v souvislosti s návrhy legislativy o obchodním tajemství a my to rozhodně budeme s velkým zájmem sledovat. Zástupci vlád nemají povinnost registrovat se ani z členských států, ani z jiných zemí. To říkám panu Šeflinovi. Pokud je o tu Evropskou občanskou iniciativu a Maďarsko, my jsme to rozhodnutí přijali v posledním týdnu, v nejzazším termínu. Kdybychom to rozhodnutí nepřijali v tom posledním týdnu, tak bychom porušili to dvouměsíční období, kdy musíme rozhodnutí přijmout. Ne, že bych na to byl pišný, že jsme to museli mm, rozhodnout v posledním týdnu, ale v každém případě to znamená, že jsme to nějakým způsobem neuspěchali. A postoj komise nic nevypovídá o postoji komise k obsahu této iniciativy, to jistě pan Šeflin chápe. Je to prostě postoj na základě požadavků předpisů, když někdo předloží občanskou iniciativu. Musíme posoudit, jestli to odpovídá pravidlům. Musíme zjistit, jestli se to týká věci, která vyžaduje právní akt. Takže v tomto ohledu jsme neměli žádné námitky vůči této iniciativě, ale jak říkala včera večer v debatě o Maďarsku paní komisařka Jourová, komise nemá žádný důvod spustit v této fázi postup podle článku 7 proti Maďarsku. K tomu bychom nepotřebovali občanskou iniciativu. A Evropská občanská iniciativa také nemůže nutit komisi k tomu, aby udělala něco podle článku 7, protože podle článku 7 platí jednoznačné postupy a záměry a posoudit to musí komise. Komise musí rozhodnout, jestli to uděláme nebo ne. Takže to rozhodně nesouviselo s obsahem této občanské iniciativy. To by mělo být naprosto jasné. Omlouvám se, už budu rychlejší. Paní Penali položila velice komplikovanou otázku, Komise dostala žádost o své stanovisko, předložila ho Francii. Souhlasil byste s tím, že vám dám písemnou odpověď? Protože to jsou složité otázky a já tady nechci udělat žádnou chybu. Že budu takto z hlavy odpovídat. Takže když s tím budete souhlasit, dám vám písemnou odpověď. Ano, budu za to vděčná. Děkuji vám. Elektronické hlasování a Brexit, to byly ty dvě zbývající otázky. Elektronické hlasování jistě, to je vnitrostátní pravomoc. Já osobně jsem velkým zastáncem elektronického hlasování, ale nemohu zasahovat do toho, co se odehrává v členských státech. A jsou obrovské rozdíly, řekl bych, v kultuře, pokud je o využití elektronických prostředků, když porovnáte Estonsko a Francii, nebo Nizozemsko a další země, Estonsku jsou s tím lidi úplně v pohodě, využívají to úplně všude, mají online zdravotní záznamy, úplně všechno. A v jiných zemích lidé nejsou příliš nadšení. Takže najít nějakou společnou řeč v celé Evropě nám nějakou dobu potrvá já si myslím, že musíme respektovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, členskými státy. Ale nepochybuji o tom, že elektronické hlasování má budoucnost. A poslední věc, Brexit. Bylo by opravdu nespravedlivé vůči panu Šeflinovi, kdybych odpověděl vám, pan Lenine, protože včera jsem panu Šeflinovi řekl, že v této fázi by nebylo moudré, kdybych se k tomu nějak vyjádřil, k těm čtyřem bodům, které byly v dopise pana Camerona. Děkuji. Vážení kolegové, pokud ještě chcete možnost vyslechnout si odpovědi pana komisaře, Každý máte jenom dvě minuty, protože pak budeme mít deset minut na odpověď. Nejprve EKR. Eh, Panie komisarzu, bardzo dziękuję za, eh, za te działania w sprawie transparentności. Eh, Děkuji mnohokrát za to, co jste říkal ohledně transparentnosti. Já bych se rád připojil k tomu, co říkal pan Schöpflin. Také si myslím, že případ Maďarska a Evropské občanské iniciativy, že tam to není v souladu s účelem této iniciativy, která má umožnit pozitivní iniciativy, spíše než nějaké reakce na dění. Jak vidíte vy, pokrok, na, co se týče meziinstitucionální dohody. A zprávu paní Breso a pana Broka. V této zprávě nalezneme doporučení, které kritizuje to, že 80 legislativních aktů jsou přijaty v prvním čtení. Paní Breso a pan Brok to nepovažují za dobrou praxi vzhledem k roli Evropského parlamentu. Takže jak se k tomu staví Evropská komise? K tomu, že většina legislativy je přijímána v prvním čtení. Co si o tom myslíte zejména z pohledu lepší regulace? Majte růz, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, já bych se ráda vrátila k otázce, o které se jste zmínil pan Gigold ohledně toho rejstříku eh, transparentnosti a domnívám se, že pokroky a ty eh, kroky kopředu, které navrhujete, tak většinu z nich eh, bychom měli přivítat a většina z nás s nimi naprosto souhlasí, ale pan Gigold se také zmínil o tom, že k tomu potřebujeme zdroje a to samozřejmě lidské zdroje, protože pokud bychom chtěli postupovat z teoretického hlediska, podíváme se na všechno to, co by se mělo zlepšit v oblasti toho rejstříku, ale nebudeme mít dostatečný počet personálu, pracovníků, tak nebudeme moci zajistit a kontrolovat, zdalo byste budou dobře odvádět svou práci a zda věci skutečně probíhají tak, jak by měly. A Víme, že, jak se říká, ďábel tkví v detailech. A potom, pane místo předsedo, chtěla bych se zmínit o jednom teoretickém případu, který však má také praktické dopady. To jsou vlastně ty hranice, limity mezi... Eh, představte si například ministra v určité zemi, který tam vlastně je číslo dvě. Představme si, že tento minister se stane komisařem. A jeho zástupce tady, ta, nebo ten, který vlastně zastává druhou roli, potom za měsíc nebo za dva přijde, do, přejde do nějakého podniku, kde bude muset vlastně analyzovat určitého dokumentu. Pan Kaněte například byl ministr zemědělství, pan Milá, číslo dva, a měsíc po jmenování pana Kaněteho komisařem kolega se objevil jakožto lobista v podniku, který vlastně se zabýval zájmy španělského uranu a vlastně patřilo to do portfolia pana Kaněteho, takže je velice důležité, abychom také se zamýšleli nad těmito otázkami, protože ten příklad, o kterém hovořím, to je skutečný případ a myslím si, že je důležité, abychom se tím zabývali. Uh, Děkuji. Fabio Castaldo RFD, prosím. Thank you very much, sir. Eh, do il benvenuto al commissario Timmermans. Dobrý den, pane komisaři Timmermansi. Chtěl bych vám také poděkovat, že jste přišel mezi nás. Já bych se chtěl také vrátit k otázce toho e, registru, toho rejstříku transparentnosti. Hovořili jsme zde zejména o komisi, ale Přesto všechno je potřeba také se zmínit o stanovisku rady. Je třeba tlačit na radu, aby vlastně se zabývala, aby pokročila ku předu s těmi návrhy. Nedomníváte se, že v budoucnu by ta interinstitucionální dohoda měla být ambicioznější a neměli bychom přemýšlet o nařízení. Právní základ to umožňuje. Bylo by potřeba zahrnout to například do nařízení což by mělo určitě vyšší úroveň, vyšší hodnotu pro naše opatření a naše činy. A nyní, co se týká transparentnosti a legislativního procesu. Zmínili jsme zde trojstraná jednání. Domnívám se, že požadavek týkající se zveřejňování všech dokumentů ze strojstraných jednání, včetně zápisů, je nezbytný. Dnes tyto dokumenty nejsou všechny k dispozici. Velmi často první čtení vlastně podmiňuje následující parlamentní práci, čili se domnívám, že by se měly zveřejňovat všechny dokumenty. Myslím si, že je to zcela jasné stanovisko, neměli bychom se omezovat pouze na zveřejňování pozičních dokumentů. Co se, teď, co se týká TTIP, hovořil jste o pochopení a vnímání veřejnosti, které by se mělo zlepšit. Ale ono to musí jít obousměrně. Já jsem slyšel určitá politická prohlášení, nepříliš seriózní, po těch jednáních, která probíhala před několika měsíci, kde se říkalo, že vlastně SDS už je v podstatě pohřbena, že už nežije tento projekt. A tato prohlášení jsme dokonce slyšeli i z úst komisařky Malmstrémové. A to není pravda, protože když si přečteme ty doprovodné dokumenty, tak vidíme, že v podstatě jediný závazek byl, že se navrhne určitý systém řešení eh, sporu jednotlivých investorů. A to vlastně je, není totež. Takže transparentnost musí jít až do konce tedy. Musí to být opravdu úplná transparentnost a ne pouze, abychom zdůrazňovali ty pozitivní aspekty. Pozitivní aspekty, které já tedy příliš nevidím, abych pravdu řekl tady v tomto případě. Potom eh, konkrétní otázka, kterou bych chtěl položit, která se týká bodu 22 toho skvělého textu pana Gigolda, kterému děkuji za jeho práci v tom přechodném období té lhůtě pro střed zájmu, chtěl bych říci, jakožto člen výboru pro zahraniční záležitosti, že by možná bylo užitečné, abychom zapracovali buď do stávajících ustanovení, anebo do těch budoucích ustanovení určitou pozici speciálního zástupce Unie, protože je zde ten případ Bernarda Dino Leona, který vlastně byl zvláštním zástupcem Evropské unie pro tyto záležitosti a potom eh, přijal jiné místo, ale a v podstatě nastal zde střed zájmu. Během období, kdy zastával funkci a potom se stal eh, ředitelem diplomatické akademie Spojených Arabských Emirátů, čili docházelo tam ke střetu zájmu, protože byl vyjednávačem za situace v Libii a potom to vytvořilo napětí v OSN, ale také v Evropské unii, která vlastně hodně podporovala jeho přechod na funkci zástupce Evropské unie v, v Libii. Čili domnívám se, že toto přechodné období tří let by se mělo rozšířit, včetně také na funkci specifických zástupců, kteří opravdu dnes se těší velké svobodě eh, ve, oproti té, která je určena pro úředníky. Děkuji, Richard Corbett, prosím. Děkuji. nebudu se teď tady znovu ptát na Brexit, protože já věřím tomu, že veškeré jednání o, té, o těch čtyřech požadavcích budou naplno transparentní, takže budeme všechno vědět ještě před tím um, summitem v prosinci. Ale já mám jinou otázku. Když je na tom rejstříku nějaká společnost, nějaká firma, je to tedy na tom společném rejstříku všech institucí a oni překročí, oni poruší pravidla, mělo by být možné je vyškrtnout z toho rejstříku i jednotlivým rozhodnutím jedné instituce, nebo se na to musí shodnout všechny tři instituce. A to neplatí pouze pro porušování pravidel. Mohlo by to platit i v jiných případech, například když společnost odmítá spolupráci při eh, nějakém šetření ze strany eh, kterékoliv ze tří institucí. Takže v podstatě by to bylo takové oko za oko, zub za zub. Pokud vy s námi nebudete spolupracovat, my taky s vámi nebudeme spolupracovat. No ještě Helmut Scholz, prosím, jako poslední. Děkuji. Já bych chtěl ještě zdůraznit důležitost eh, transparentnosti. Byla vlastně dosažena určitá dohoda s paní Malmstrémovou ohledně TTIPu, ale problém je, ona to poukazuje také pan Svin Giegold eh, ve své zprávě a také je to uvedeno v tom stanovisku ke Giegoldově zprávě, je to, že mandát, mandáty pro ta obchodní vyjednávání, které byly dříve uděleny, že, že o nich nevíme, že je neznáme, protože mandáty udělila rada. To znamená, že je zde určitá šedá zóna, že vlastně dostáváme pouze určité informace, ale na rozdíl od TTP kde se vedou jednání a tam nemáme žádné informace o mandátu, ani veřejnost je nezná a podle mého názoru, co se týká tedy, když teď hovoříme o tra- registru transparentnosti, tak to není správné. Nepotřebujeme, potřebujeme tedy důvěru v občanů ve, v politiku Evropské unie, takže ta aspoň je nutné abychom věděli proč a o čem a kdo tedy vyjednává, jakého pokroku bylo či nebylo dosaženo, abychom vlastně například tedy, když se jedná o dohodách se třetími zeměmi, tak také jaká je realita, jaké to bude mít dopady na zúčastněné strany, na ekonomiku. A to si myslím, že je velice důležitý bod, protože když jde o propojení rejstříku transparentnosti s interinstitucionální dohodou, toto je potřeba dosáhnout a také rozvětšili bych rád věděl, jak vy vlastně v další fázi jak se díváte na další koncepci tady této interinstitucionální dohody? George Chaplin ask for. Děkuji, ještě se eh, požádal o slovo také George Chaplin. Thank you indeed, not. Eh, děkuji, já se hlásím jménem Gonzálese Ponce, který sleduje volby ve Venezuele a požádal mě tedy, abych přečetl jeho otázku ohledně meziinstitucionální dohody. Parlament několikrát o to žádal a komise konečně předložila balíček pro lepší regulaci Vlastně vycházíme tedy z dohody eh, roku 2003 o lepším zákonodárství. Eh, Verhofstadt je vyjednavač za EP. Eh, Priority EPP byly stanoveny na základě té revize institucionální dohody. Nejvíce nám tady jde o přidanou hodnotu EU, transparentnost, posílené hodnocení dopadu, včetně také povinného testu pro malé střední podniky, potom samozřejmě řízení se pr- eh, principy proporcionality a subsidiarity a uplatňování eh, delegovaných aktů, čili aktů přenesené pravomoci. Vyjednávání zatím se zaměřovalo hlavně na hodnocení dopadu Hodnocení dopadu je zásadně důležitý nástroj, stejně tak jako uplatňování či eh, mm, dohled nad eh, uplatňováním eh, principu subsidiority, takže my bychom opravdu chtěli, aby se tomu věnoval, věnovala rada na komisi, nějaká specializovaná. A musíme mít ten povinný test pro malé střední podniky. Zase jde také o další Eh, eliminaci administrativní zátěže. To všechno tedy bychom vítali. Co se týče těch aktů v přenesené pravomoci, měli bychom si na ně dávat pozor, jak budeme postupovat. Také máme konzultaci s členskými zeměmi, dalo by se to vyřešit eh, mezi radou a komisí. Určitě bychom do těch eh, aktů neměli dávat něco nelegálního. Tyhle ty akty prostě by hlavně měly přinášet přidanou hodnotu. Tam asi na závěr bych dal otazník Děkuji a nyní má slovo pan komisař, prosím. Děkuji. Já si myslím, že tu otázku ohledně ECI už jsem zodpověděl, ale chápu eh, pozice pana Ujezdovského, která se vlastně pojí s pozicí pana Šepflina. K tomu prvnímu čtení. Já jsem udělal takovou chybu, na zasedání v parlamentu, že jsem se jednou takhle vyjádřil k tomu prvnímu čtení. A okamžitě na mě parlament zareagoval a bylo mi řečeno, že se nemám plést do věcí, do kterých mi nic není, protože o tom rozhoduje parlament. Takže ačkoliv bych teď rád zopakoval to, co jsem říkal o tom prvním čtení, tak to neřeknu, protože respektuji eh, autority, které o tom mají rozhodovat. Když se ale na to podíváte perspektivou transparentnosti, tak mohu říci, že někdy, když využijete plnou škálu rozhodování, můžete se dopracovat lepších výsledků, než když se rozhodnete pro smírčí řízení hned v prvním čtení. Tolik snad mohu říci, aniž bych někoho roz, rozlobil. V tom rejstříku transparentnosti. Zlepšit jeho kvalitu, to byla první otázka. Jak komise, tak parlament vyčlenili zaměstnance, kteří na tom pracují. My se na ně můžeme obrátit, eh, aby nám eh, detailně řekli, jak to můžeme tu kvalitu zlepšit, jaké možnosti tam našli. No pak se uvidí, jestli to můžeme schválit. Nejsem si ale jist, jestli vysvětli, je možné to zlepšit věci jenom tím, že tomu eh, vyčleníme více zaměstnanců, více pracovníků. Někdy to tak pívá, ale já potřebuji nejprve být nabrýfován ohledně toho, kde ty problémy jsou. Předtím, než se vydám jakýkoliv směrem, také jsem to pochopil takže. Několik z vás mají konkrétní problémy s konkrétními lidmi, ale já prostě nebudu řešit jednotlivosti, jednotlivé případy. Já jsem tady proto, abych řešil všeobecný přístup. Takže jednotlivé případy řešit nebudu. Postupy jsou nastaveny dobře a pokud tyto jednotlivé případy nenaplňují nastavené postupy, tak samozřejmě se to bude řešit, ale jinak se tomu věnovat nebudu protože já samozřejmě chápu, že eh, při vší úctě eh, tyhle ty případy kolikrát mají taky nějaké politické pozadí, takže určitě se musíme řídit pravidly a tato pravidla samozřejmě platí, platí pro všechny, pro ty, kteří pracují na komisi ve všech jejich ředitelstvích. Pan Castaldo se ptal zase taky na ten tra- eh, rejstřík transparentnosti. Pokusme se tedy nalézt um, řešení prostřednictvím interinstitucionální dohody. Pokud toho nedosáhneme, tak samozřejmě se pokusím předložit nějaký legislativní návrh, ale to je až ve druhé řadě nejprve. Co se tedy týče té eh, transparentnosti, míry transparentnosti včetně zápisů, tak to by také eh, bychom o tom měli diskutovat ve chvíli, kdy budeme diskutovat konkrétně o té meziinstitucionální dohodě a o tom, nakolik eh, chceme mít transparentnosti. A na tom si myslím, že tři instituce by se určitě potom mohly nějak dohodnout. Já bych se ale také zeptal pana Kastalda, co se děje s Romy, prosím vás? Pardon, to nebyly, to nebyly Romové, to, byla, to byl tým Roma, tedy Řím co se s nimi děje v posledních několika dnech. Protože, jak říká pan komisař, je fanouškem fotbalu. Co se týče vyškrtávání firem z toho rejstříku, prosím vás, vy se chcete zeptat, zda tedy jedna instituce se rozhodne eh, vyškrtnout někoho ze svého rejstříku, za to bude platit i pro ty ostatní instituce, když oni si to, vyš, že si to pak oni vyškrtnou taky. prosím vás, jako instituce nemůžete mít unilaterální rozhodnutí. Samozřejmě mm, instituce to takhle mohou udělat, ale mm, zajímavější otázka je, při přípravě meziinstitucionální dohody tady, tady vlastně jde o to, zda tohle unilaterální rozhodnutí by vlastně platilo i pro ty ostatní instituce, protože tady je společný zájem. A o tom bychom se měli pobavit. Takže instituce samozřejmě za sebe rozhodnout může, ale vlastně ještě musíme oficiálně rozhodnout um, v budoucnu, jak to bude, jestli to bude platit pro zbylé instituce. A o tom se samozřejmě ještě musíme pobavit, protože eh, nemůžeme brát právo institucím, aby se rozhodli sami za sebe. Ale jaký to potom bude mít dopad na další instituce, o tom se ještě musíme pobavit. A k mandátu, tady odpovídám panu Šolcovi, neexistuje žádné vyjednávání, které by aspoň částečně nebylo eh, utajené. Nemůžete vyjednávat nějaké velké mezinárodní dohody v plné transparentnosti. Při nejmenším, pokud všechny strany neuplatní veškerou transparentnost, ale to se nikdy nestane. Pokud chcete vyjednávat úspěšně, musíte mít možnost eh, prokonzultovat věci na své straně, aniž by strana druhá věděla, jakým směrem se chcete vydat a kam až jste ochotni zajít v tom vyjednávání, protože samozřejmě pokud pokud by to bylo plně transparentní, tak vy byste samozřejmě byli eh, oslabeni, pokud by druhá strana plně transparentní nebyla. O co tedy jde? V průběhu vyjednávání musí obě strany být transparentní na stejno. My v podstatě teď třeba při vyjednávání o TTIPu eh, jsme přinutili američany, aby byli mnohem otevřenější, než bývali dříve, jsou mnohem transparentnější. Ale to neplatí tedy pouze pro obchodní dohody, platí to i pro politické dohody a podobně. Vždycky, když hledáte kompromis, tak samozřejmě je to cesta z obou stran. Zároveň si tedy myslím, že přeci jenom je ještě prostor pro rozšíření transparentnosti ohledně mandátů ve chvíli, kdy jsou uděleny. Ale nejde to udělat prostě hned předem. Ještě to, k tomu, co říkal pan Šepflin, já jsem si s velkým zájem vyslechl to, co jste přečetl, ale zřejmě by se to měl přečíst panu Verhostatovi, protože právě on vyjednává za parlament s komisí a s radou. Takže aniž bych předjímal to, co on k tomu řekne, ty prvky z toho, co jste říkal, jsou opravdu součástí vyjednávání a já doufám, že k těmto všem prvkům nalezneme kompromis mezi institucemi. Nemyslím si, že tam bude moc problémů mezi parlamentem a komisí. Asi tak bych to řekl. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. To už je naposledy v tomto roce, takže přeji hezké svátky. A my nyní budeme pokračovat v naší diskusi se Svenem. Já tady nemám otázku, ale chci říct jednu věc. My máme zprávu Breso Brock, která je v podstatě na to tež téma. A e, rádi bychom vás vlastně pozvali, přizvali k té rozpravě na to téma. Bylo by dobré, kdybyste mezi nás přišel ve chvíli, kdy předložíme formální pracovní dokument a pak bychom se, mm, opravdu byli bychom velmi rádi, kdybyste mohl přijít e, na rozpravu a možná paní předsedkyně to s vámi dohodne, kdy přesně by to mohlo být. Vážení kolegové, budeme pokračovat. A nyní nás čeká výměna názorů se Svenem Giegoldem k jeho zprávě a chci vám připomenout, že k této zprávě jsme také měli slyšení spolu s dalšími výbory pro rozpočtovou kontrolou Jury a Libe, to bylo v březnu a také jsme v rámci přípravy této zprávy měli legislativní tým. Já doufám, že to pomohlo jak Svenovi, tak zprávě. Takže vracíme se k diskuzi a začneme opět vámi, Svene. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci zdůraznit, čeho tato zpráva vychází. Motivací nebyly pocity, jak naznačoval pan místopředseda, místopředseda komise. Jde o to, že občané v posledních letech ztratili důvěru v evropský projekt A v mnoha zemích pozorujeme politická hnutí, strany, stanoviska, populisty, kteří nabývají na významu a kteří mají pochybnosti o evropském projektu a evropských institucích. A já myslím, že společně s dalšími opatřeními by reakcí měl být jednoznačný závazek transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v institucích Evropské unie. Ne proto, že evropské instituce mají nižší standard transparentnosti, odpovědnosti a integrity. Ne. V mnoha ohledech víme, že ty standardy jsou vyšší. Ale protože občané mají pocit, že mají dál k institucím a mají také legitimní obavy z toho, že ti, kdo dokážou zaplatit zastupování svých zájmů, kde si daleko v Bruselu, jsou hlasitější, jsou víc slyšet než ti ostatní, kteří se nemohou zorganizovat. A ta obvyklá protiváha, kterou vidíme eh, na národní úrovni, je méně patrná na evropské úrovni. Proto je důležité zabývat se těmito věcmi. Ale i kdyby tyto problémy neexistovaly, Demokracie vyžaduje vyšší standard transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti. A proto po dlouhé konzultaci a diskuzích se stínovými zpravodaji jsme měli také několik seminářů k různým aspektům za pomoci sekretariátu a také pracovníků parlamentu, komise i dalších institucí. A já jsem nyní předložil tento podklad pro diskuzi Nechci procházet jednotlivé návrhy, které jste si všichni přečetli, spíš mi zajímají vaše názory. Ale v podstatě v té zprávě jde o to, že klíčová opatření se dotýkají jednoznačných pravidel pro lobování v Evropě. Mluvili jsme o tom s panem místopředsedou. A v mé zprávě se jednoznačně navrhuje, že bychom se řídili příkladem těch zemí, které jsou nejdál abychom měli nějaké společné předpisy. A tady nejde o osobní práva osob, které jsou v komisi, v agenturách nebo v parlamentu nebo v radě a které se účastní tvorby předpisů. Mluvíme o těch, kdo se setkávají s organizovanými zástupci jednotlivých zájmů. A já myslím, že v této chvíli má veřejnost právo vědět, komu jsme naslouchali a komu ne. A dělá se to tak v několika dalších zemích a mělo by se to dělat i v Evropě. Kromě toho, podle mě, musíme vážně řešit konflikt zájmů. To, jak se to řeší v Evropském parlamentu, není uspokojivé. Není uspokojivé, že ti, kdo rozhodují o problémech s konflikty zájmů v našem parlamentu, jsou samotní poslanci. Já myslím, že střed zájmu nastává už při řešení střetu zájmu. Je opravdu obtížné posuzovat kolegy. I kolegy ze stejné politické skupiny. Takže já myslím, že poradní výbor by se měl posílit, měli by se k němu doplnit externí odborníci na etiku, a ta rozhodnutí už by neměla přijímat předseda tohoto parlamentu. Protože i předseda je potom v obtížném postavení. A tady bychom s tím tedy něco měli dělat. A také si myslím, že potřebujeme důraznější pravidla pro období vychladnutí. Jak tady v tomto parlamentu, tak v komisi a v jejich agenturách. Pan místopředseda neodpověděl zcela na to, co jsem říkal já, když jsem mluvil o pravidlech pro komisaře. Mě dělá největší obavy to, že například na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž můžete pracovat na případech fúzí nebo státní podpory. Potom přejdete do soukromé právnické firmy a nesmíte pracovat na stejném případu, ale na stejném typu případů, které byly klíčové při rozhodování. Ale když potom přejdete do té právnické firmy, tak se vám znásobí plat. A dokonce můžete mít jenom podle pravidel pro zaměstnance eh, období, kdy prostě přerušíte práci v komisi a to je nepřijatelné. Já myslím, že musí platit pravidla, protože poznatky, které získáte ve veřejné službě, nesmíte tak rychle zhodnotit pro soukromý účel. A to by měl být zásadní princip. A také si myslím, že pořád ještě máme problém s přístupem k dokumentům. Evropa je jednoznačně na čele v porovnání s řadou členských států přístupu k dokumentům. My z toho všichni těžíme jako zákonodáci, ale jeden z hlavních problémů spočívá v tom, že máme právo získat celou řadu dokumentů, ale vůbec nevíme, že existují. Parlament má kompletní seznam dokumentů a my musíme uvítat, jakým způsobem postupují naše útvary. Ale komise takový seznam dokumentů nemá, takže často v podstatě nevíte, o co máte požádat. A potom, pokud je o transparentnost v legislativním procesu, tady mám několik návrhů a také se domnívám, že si můžeme vést lépe, zejména rada, A v radě se děje celá řada věcí, která vůbec není transparentní. A legitimní obavy vyvolává to, že zvlášť pokud jde o euro a rozhodování v zóně společné měny, euroskupina vůbec nemá zápisy. To mi připadá zvláštní. A to by měl parlament brát velmi vážně. A měli bychom požadovat od našich partnerů, že budou uplatňovat stejný stupeň transparentnosti ve vztahu k trialogům. To vyvolává velký veřejný zájem. Já nedoporučuji, že by se rušila nebo hodně omezovala praxe trialogů, protože já si myslím, že parlament je v tomto procesu silnější, protože nepotřebujeme absolutní většinu na plenárce, abychom potvrdili náš postoj. Myslím si ale, že není přijatelné, že ty trialogy jsou tak netransparentní jako teď. Možná, že potřebujeme nejenom rejstřík transparentnosti, ale také rejstřík trialogů. A tím mám na mysli, že když se sejdeme, jde o to, kdo se účastní a zápisy by se také měly zveřejňovat. A to v podstatě navrhuji. Pokud je o whistleblowery, oznamovatele, musím říct, že ti jsou klíčoví Eh, ochraně veřejných zájmů. To jsme zjistili v celé řadě významných případů ve vztahu ke zdanění, ale také k finančním trhům. A myslím si, že by měli dostat ochranu a podporu. A proto bychom měli vyzvat komisi, aby předložila směrnici o ochraně oznamovatelů, aby se zajistilo, že v celé Evropě budou minimální standardy a podpora. Tolik možná zatím z mé strany. Podrobnější návrhy už jste viděli a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, se kterými už proběhla výměna názorů. V ostatních výborech, kde připravovali stanovisko, tato zpráva vyvolala velký zájem a já chci poděkovat především mnohým občanům, kteří mi poslali návrhy. Já jsem dostal stovky návrhů přes webové stránky, které jsme zřídili v rámci přípravy této zprávy. Byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo a těším se na tuto debatu. Jsem si jistý, že ne každý bude souhlasit se všemi návrhy. Určitě to bude náročná výměna názorů, ale myslím si, že tato otevřená debata o transparentnosti, odpovědnosti a integritě má v tomto výboru své místo. A také v široké veřejnosti. Děkuji, Svané. Podle pravidel bychom teď měli dát slovo stínovým zpravodajům, takže pokud tady někdo někoho narazuje, dejte mi vědět. Začneme ELS a je to Andrej Plenkovič. Mnohokrát děkuji. Vážená Danuto. A děkuji také Svenovi, našemu zpravodaji, za tuto důležitou zprávu o transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU. Já si myslím, že je to jedinečná příležitost dospět ucelenému přístupu k posílení standardů ve všech těch propojených oblastech. A jsem zejména vděčný za přípravnou práci, kterou jsme provedli, ještě než jste poprvé představil formálně tuto zprávu ve výboru AVKO. A já si myslím, že semináře, které proběhly za účasti velkého počtu kompetentních poslanců i úředníků evropských institucí byly velmi užitečné v rámci přípravy zprávy. Protože se zúčastnila celá řada různých aktérů a toho procesu rozhodování se účastní řada papér, aktérů, je potřeba, aby to bylo co nejtransparentnější, abychom plně realizovali princip transparentnosti, jako stanoví smlouvy. Není pochyb o tom, že transparentnost a odpovědnost jsou zásadní, abychom obnovili a vybudovali důvěru občanů v evropské instituce, abychom také potvrdili legitimitu institucí Evropské unie. Naši občané by měli mít právo na vyšší úroveň transparentnosti a to je právě cílem této zprávy. Důvěra občanů v legislativní proces a v legitimitu evropských orgánů jsou nedílně spojeny s transparentností, odpovědností a integritou. A proto ELS v tomto ohledu zamýšlí projevit velkou otevřenost a angažovanost. Nicméně je zásadní najít správnou rovnováhu mezi transparentností a dalšími hodnotami, principy a osvědčenými postupy v práci orgánů EU. Zdá se, že v určitých ohledech návrh zprávy zachází trošku dál a tento princip uplatňuje velmi daleko sáhle, možná s, ohlednu, s přihlednutím k dalším hodnotám, které by mohly být ohroženy. Některé možná sporné otázky v souvislosti s těmi návrhy, které teď jsou ve zprávě, zahrnují například to, že není možné, aby voliči, aby se voliči obrátili na své zástupce v Evropském parlamentu bez zbytečné nadměrné administrativní zátěže. Vyjednávání s členskými státy a mezinárodními partnery by mm, byla napadena. Stejně tak eh, probíhání trialogu, jak už bylo uvedeno v úvodním prohlášení. A pokud jde o ten princip transparentnosti a konkrétní ustanovení, každodenní práce volených zástupců a jejich soukromí by neměly být eh, nadměrně narušeny. Rozšíření praxe komise povinného hlášení by zasahovaly do demokratických odpovědností europoslanců. Omezení zpravodajů a předsedů výborů v tom, že by se setkávali s někým, kdo není v rejstříku lobbystů a že by zveřejňovali informace o těchto schůzkách online, by eh, znamenalo velkou administrativní zátěž pro práci europoslanců a zřejmě by to zkomplikovalo komunikaci s voliči. To jsou tedy podle mě prvky, kde bychom měli najít nějaká rozumná řešení a kompromisy. Kromě toho věc, která už zazněla v předchozí debatě s panem místopředsedou komise, panem Timmermansem, a totiž povinné období vychladnutí pro komisaře, europoslance a jejich pracovníky, podle mě není úplně přiměřené, i když ta výzva tzv. revolving doors je bez, ne, nepochybná. Z těchto důvodů naše skupina bude usilovat o rovnováhu, o kompromis v dialogu se spravodajem a také se všemi ostatními stínovými spravodajemi ze všech ostatních skupin, abychom dospěli k dobrému řešení z hlediska těch dvou aspektů, o kterých jsem mluvil. Je zřejmé, že je opravdu důležité navýšit úroveň transparentnosti. Měli bychom zajistit, že činnost evropských institucí bude probíhat tak, aby bylo možné uzavřít dohody s našimi partnery ve světě. A konkrétně mám na mysli celou řadu velice citlivých vyjednávání, která probíhají, nejdůležitější, které vyvolává největší obavy o tom, jestli je transparentní nebo ne, je TTIP, ale nesmíme zapomínat na síta s našimi kanadskými partnery. A tady jako bývalý diplomat musím přiznat, že pokud je všechno okamžitě na internetu, opravdu musíte být diplomatem Kissingerova typu. Takže správná rovnováha, marže pro seriózní vyjednávání, ale také odpovídající informace, včasné informace. A to je výzva, kterou řešíme už řadu let a já si myslím, že až uzavřeme tuto zprávu, a myslím si, že bychom sobě i skupinám měli dát dost času na to, abychom informovali ostatní kolegy, kteří tady nejsou s námi, protože to je důležitá věc. Je to zásadní. Týká se to každého europoslance a každé skupiny. A proto, až to se Svenem budeme probírat, já bych si dovolil navrhnout, že prodloužíme lhůtu pro pozměňovací návrhy do konce února protože budeme mít i vánoční prázdniny, nebudeme se tím věnovat. Dali bychom si čas v lednu, v únoru, dost času na to, abychom předložili dobré návrhy k vylepšení textu, který máme před sebou. A já se těším na konstruktivní věcné vyjednávání a myslím, že to bude dobrý příspěvek k transparentnosti, odpovědnosti a integritě evropských orgánů. Mnohokrát děkuji. Než budeme pokračovat se stínovými zpravodaji, chci říct dvě věci. Za prvé, poradcům a asistentům ostatním kolegů diskuze o zprávě Bresovrok bude probíhat hned po tomto bodu a ne až odpoledne. A za druhé, pokud má tato diskuze dokončit, skončit v 11.30, máme asi 25 minut a máme tady všechny stínové zpravodaje, ještě dlouhý seznam, takže buďte prosím co nejstručnější. Jo, Lajne, nebudete mluvit jako stínový zpravodaj? Ano. Ano, děkuji paní předsedkyně. Také já bych chtěl srdečně poděkovat Svenu Gigoldovi za práci, kterou odvedl i při těch slyšeních a workshopech a také se domnívám, že transparentnost a je vlastně základní hodnota vzhledem k občanům a jejich důvěře v instituce. Jak správně konstatujeme, tak evropské instituce jsou lepší v tomto ohledu než některé vnitrostátní instituce, ale tím se nemůžeme uspokojit, protože samozřejmě ta vzdálenost občanů do Bruselu je, ještě, je poměrně velká, tím pádem máme vý, povinnost vyšší transparentnosti Barozova komise předložila určitý benchmark ve smyslu, že jsme vlastně nejmodernější a nejtransparentnější administrativa světa. Musíme být z tohoto ohledu lepší než ostatní. To je ambiciozní cíl samozřejmě a také dnes v době internetu a také mnoho občanů, kteří toto požadují, tak vlastně to je jejich oprávněný požadavek. Nicméně si se nemyslím, že ztráta důvěry mnoho občanů eh, eh, v Evropskou unii se dá vyřešit eh, pouze transparentností. Jsou to možná špatné vysílané signály, ztráta pracovních míst, finanční krize, nyní migrační krize, otázky jsou v souvislosti s imigranty, globalizace kde vlastně dochází k určité nekalé konkurenci a tak dále, takže nemůžeme jednostranně říci pouze, že se to týká jednoho nebo jiného deficitu v ohledu transparentnosti, ale samozřejmě vede to také k tomu i například u vyjednávání o mezinárodních do obchodních dohodách jako TTIP, e kde miliony lidí kladou otázky, zajímají se o to a není možné, aby poslanci nevěděli o tom, co se projednává, aby veřejnost ne nebyla dostatečně informována. Takže to jsou věci, na kterých opravdu musíme pracovat a podstatně je zlepšovat. Co se týká rejstříku transparentnosti, myslím si, že už jsme o mnoha věcech hovořili s předsedou Timmermanem. Timmermansem samozřejmě musí to být ucelený rejstřík a musíme se podívat na to, zda ho chceme stanovit na základě legislativního aktu nebo nějakým jiným systémem. To je stále otevřená debata. Kvalita údajů se také musí zlepšit, to znamená, musí být také k dispozici potřebné zdroje, aby všechno mohlo být dostatečně kontrolováno. Ono toto všechno velmi úzce souvisí. Transparentnost mm, u mezinárodních jednání, už jsem se o tom zmínil, že je to kapitola to také souvisí s tý, s jednáním o TTIP a samozřejmě musí se to rozšířit také na ostatní jednání, která vedeme se třetími zeměmi. Nemůže se to, ve, to být jednání, která se vedou za zavřenými dveřmi, musí být veřejnější a transparentnější, protože samozřejmě, aby také občané měli možnost určitým způsobem to ovlivňovat. Náš legislativní postup, ano, trojstraná jednání skutečně zde je nutná také vyšší transparentnost. Musíme pracovat na tom, aby když se vede trialog, aby z toho také byly zápisy i na straně rady, tak aby to občané a kolegové mohli sledovat. A co se týká eurozóny a samitu eurozóny, tak to, co se tam, jak to teď probíhá, to není přijatelné. Ochrana pro whistleblowery, to si také myslím, že je v pořádku. Ano, na to bychom se měli zaměřit. Potom jsou zde ty střety zájmů i pro poslance. Ano, já jsem toho názoru, že to období cooling off, že se o tom ještě musí diskutovat. Otázka, zda vlastně poslanec nemůže nebo může vykonávat nějakou jinou činnost v období svého mandátu je poměrně složitá, protože máme zde podnikatele, máme vlastně eh, osoby, které vykonávají nějakou jinou profesní činnost, takže o tom musíme ještě popřemýšlet, zda je to reálné či není. A nevím přesně, kolego Gigolde, co se týká zda bychom měli zbavit úplné autonomie, samostatnosti parlamentu. Nejsme, jsme či nejsme schopni eh, samostatně rozhodovat o určitých věcech, zda by se měla vytvořit nějaká třetí instituce, nějaký dohledový výbor, já nevím, měli bychom pravděpodobně ještě podiskutovat o tom, zda tedy parlament není toho sám schopen a zda toto je opravdu nutné. Evropské strany, ano, máme jich 13 ale zažili jsme určité zneužívání, ke kterému došlo. Nicméně ta poslední revize přinesla také to, co chce ten návrh zprávy, to znamená nezávislé eh, orgány, nezávislý dohled. To vlastně už eh, bylo poskytnuto i s tím posledním statutem a rozdělování eh, určité straně eh, funguje podle určitého klíče. Musíme se podívat, zda jsou tam ještě určité mezery. Já si myslím, že moje politická frakce může souhlasit s mnoha tématy, některá další se musí o nich ještě diskutovat a ještě se musí rozpracovat, protože to je téma, které zajímá celý parlament. Čili eh, pro nás výbor AVKO je to velmi důležité, čili budeme sledovat a těšíme se na další debaty. Děkuji a ze EKR pan Ujazdovsky. Paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych rád podpořil zprávu, kterou připravil pan Gold. Samozřejmě je to otázka rovnováhy mezi různými hodnotami. tím, že přednost musí dostat transparentnost, zejména v běžném legislativním postupu. V trialogu čelíme omezení transparentnosti. Je to na úkor jak transparentnosti, tak kvality legislativy. Takže nejde jenom o menší přístupnost informací pro veřejnost. Já bych řekl, že také hrozí nadměrný paternalismus a centralismus na straně institucí EU, takže potřebujeme otevřenost v našich vztazích s veřejností a zejména s národními parlamenty. Je to tedy návrh, který EKR podpoří. Děkuji. Majte Pakazantudua. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji také panu Svenu Gigoldovi Skutečně tato debata je nezbytná, musíme ji vést v dnešní době. Klademe se hodně otázek o kvalitě naší demokracie, naší práce a potom také o bezúhonosti a odpovědnosti našich vedoucích představitelů. Ještě ještě spousta bodů, které jsou nejasné, které potřeba vyjasnit. Nicméně v této zprávě je důležitý eh, bod, aby, a to, aby nebylo žádné tabu. Je nutné klást a hovořit o všech otázkách, mít možnost o nich diskutovat. Toto je velice důležité a tak, abychom získali určitý nástroj propracovaný, o, tak, abychom skutečně uh, mohli v té diskusi dojít co možná nejdále a abychom se snažili zlepšit ty věci a záležitosti a otázky, které předkládáme občanům. Musíme tedy pracovat na všech záležitostech této zprávy tak, abychom umožnili všechno to, co občané vyžadují. Děkuji. Thank you very much. Uh... okay, děkuji. Helmut Scholz. Ano, já bych také chtěl srdečně poděkovat zpravodajovi za prvé, za celé to nasazení, za celou práci. Je to skutečně velmi zajímavá práce, jak ta zpráva byla připravována a také za spolupráci se stínovými zpravodají dosud a myslím si, že bude zde ještě další proces diskuse, kde budeme předkládat pozměňovací návrhy a vždy byla spolupráce velmi konstruktivní. Chtěl bych se zmínit o třech bodech, které jsou podle mě důležité a, a je potřeba ještě prohloubit v té další diskusi. Ve zprávě jde také o vlastně celé to politické řízení, zprávu Evropské unie, která samozřejmě potřebuje nejen tu transparentnost, ale potom také eh, různé vyvážené nástroje pro ostatní odvětví. Zde si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak vlastně souvisí transparentnost s větším, větším počtem mezi vládních dohod. Vlastně v tom, z toho celkového řízení nám to poněkud vypadá a teď vlastně bychom se měli zamyslet nad tím, jak celý tento proces může být transparentní. To je ještě bod, o kterém bychom měli přemýšlet, protože ano, on je tam zmíněn, ale z mého hlediska je, není dostatečně rozpracován, protože uh, samozřejmě v tomto smyslu také musíme eh, hovořit o transparentnost, pokud chceme zvýšit důvěru občanů. Bezpodmínečně říkám ano k tomu legislativnímu eh, postupu. Ono to je určitě dobrá myšlenka. Otázka zní, jak se nám podaří udělat, aby to bylo závazné, aby to bylo povinné. Takže zde bych ještě rád možná diskutoval se Svenem, abychom spole, nebo i společně, jak vlastně udělat z toho závazný, závaznou záležitost. A potom ta jednání EU s, s třetími zeměmi o obchodních dohodách. Ano, ale to se týká i jednání o vízech, o vízové politice například i jiných oblastí než jen uh, obchodních. Jsou to také zahraničně politické otázky, otázky rozvoje. Uh, kde vlastně je potřeba zvýšit důvěru občanů. Čili v souvislosti s těmi vyjednávacími mandáty, o tom už se zde, hovoř, zde padla otázka i na zástupce komise, aby to vlastně to není komise, ale rada, která uděluje tuto vyjednávací mandáty. Čili zde musíme brát v potaz ten celkový vztah eh, mezi v rámci těch meziinstitucionálních dohod, tak aby komise s radou a společně s parlamentem zvýšila transparentnost u těch udělování vyjednávacích mandátů pro tato jednání, tak aby jednání o těchto dohodách mohla být skutečně veřejnější. Čili těším se na další spolupráci a další podrobnou debatu. Děkuji. Thank you. understand that Děkuji. Pokud vím, Fabio Castaldo tady není a Charol Anemans také ne a místo nich také nikdo, takže přejdeme na Barbaru. Barbara nás neslyší. Chtěla jste mluvit? Ne, takže George. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já také blahopřeji panu Gigolcovi, protože předložil velice důležitou zprávu Pokusím se mluvit stručně, protože vím, že čas běží. Za prvé, pokud jsem ho správně pochopil, on předpokládá, že čím vyšší je transparentnost, tím vyšší je důvěra. Já si nejsem jistý, jestli to absolutně platí. Já myslím, že je tady jistý vztah, ale jsou ještě další okolnosti, další fakta, která posilují důvěru něco z toho souvisí také s autoritou institucí a to je něco jiného než důvěra. A za druhé, důvěru je možné získat i úspěchem. A za třetí, nikdy nepodceňujte to, co já nazývám naivním cynicismem, neboli přístupem lidí v tom smyslu, že pokud se tohle všechno dá zveřejnit, jak to vlastně je doopravdy, neboli jsou nejrůznější faktory, které trošku zamlžují vztah mezi důvěrou a transparentností. A za druhé, pan Giegold mluví nebo píše o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti. Ano, ale já bych k tomu ještě dodal zpětnou vazbu, protože mi připadá, že proces, politický proces, a o tom v podstatě mluvíme, je možné vylepšit, nebo měl by se vylepšit také na základě vkladu od co nejširších a nejrozmanitějších zdrojů. A tím se dostávám k třetí poznámce. Já myslím, že panuje napětí, dejme tomu mezi informacemi, které dostáváme přes lobbysty a tak dále, od, od zúčastněných stran, a nekalým vlivem. Je velice obtížné zjistit, kde začíná nekalý vztah. Ale měli bychom si být vědomi tohoto nebezpečí, protože někteří lobbysté velice dobře prosazují určitý postoj a jejich protěžci nejsou někdy tak úspěšní, jak by mohli být. A pokud je o vychladnutí, tady mám otázku protože si myslím, že je to velice obtížná věc. Naprosto souhlasím s tím, jak říká Sven Gold, že poznatky, které získáte ve veřejném zájmu, by se neměly eh, takto snadno přenášet do soukromé sféry. Ale co se stane s těmito poznatky? Co s nimi děláme, když o ně přijdeme? Stojí toto riziko za to? Například, když někdo, dejme tomu, získá nějaké poznatky v důsledku své práce v některé z institucí Evropské unie, může si je potom odvést domů, do své vlasti a využívat je tam? To jsou obtížné otázky. A ještě poslední věc k oznamovatelům jistě. Oznamovatelé hrají klíčovou roli v politickém procesu, ale nezapomínejte, že mohou být i zlomyslní a slouží vlastnímu prospěchu. Děkuji, Mercedes Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda poděkovala Svenovi. který skutečně odvedl velice ucelenou, velice obtížnou práci a náš stínový zpravodaj už se zmínil o těch hlavních bodech, které považujeme za důležité a protože máme málo času, tak eh, já se spokojím pouze s několika připomínkami, na které se omezím. První se týká členů Evropského parlamentu, tedy evropských poslanců, a myšlenky určitého konzult poradního výboru, kde by vlastně byla většina e, členů externích. A té, té skutečnosti, aby vlastně, že by předseda neměl mít už právo přijímat konečná rozhodnutí, eh, zejména týkající se zejména etického kodexu. Jsem opravdu touto otázkou velmi překvapena, protože mám pocit, že základní princip demokratických eh, organizací je samozřejmě princip na eh, vlastní činnost a také na kontrolu. Samozřejmě, kontrola je důležitá, protože pokud se do, dopustí poslanci nějakých chyb, tak musí samozřejmě, tak občané by samozřejmě měli být o tom informováni, ale přenášet jinam na nějakou jinou instanci otázky, které patří do působnosti a které patří do odpovědnosti parlamentu, tak to považuji za nesprávné. To by mi vadilo. Pro politické strany je pravda, že je potřeba nezávislým způsobem od, eh, hodnotit, prověřovat eh, správnost eh, rozpočtu, ale proč přenášet jinam kompetence, protože ty konečné kompetence v oblasti rozpočtu, to vlastně je odpovědnost, která patří parlamentu. Já mám dojem, že čím více budeme zvyšovat nedůvěru vůči sami sobě, tak tím vlastně eh, se to bude přenášet také na občany. Samozřejmě transparentnost je dobrá, ale nemyslím si, že to povede ke zvyšování důvěry, ba naopak. A to vlastně souvisí a politika nedůvěry si myslím, že není nikdy dobrá pro ně. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl také, chtěla také poděkovat zpravodajovi, který odvedl velmi užitečnou práci a domnívám se, že si myslím, abychom tu diskusi trošku posunuli dopředu. Chtěla bych se vrátit k tomu, co říkala Mercedes. Byli jsme ve vysílání s Paskalem Diránem asi před půl hodinou. Já si myslím, že bychom neměli stimulovat určité systematické podezírání parlamentu. To vlastně nebylo dobré. Jakoby v našich členských státech na národní, lokální úrovni byli jenom andělé, lidé, kteří nejsou podrobováni lobingu. Takže ještě jednou, ano, musíme dělat úsilí, ale v každém případě je to pouze jedna záležitost pracova, práce veřejných institucí na místní úrovni, na evropské úrovni i samozřejmě na globální úrovni, protože není důvod, aby na té globální úrovni tomu tak nebylo. A upřímně já se nedomnívám, Možná jsem trošku cynická, ale ani se nedomnívám, že existuje dokonalý systém. Uvedu příklad, Lord Hill to řekl ve svém vysílání a to je jev, na který narážím, když cestuji Talisem skoro každý den. On řekl ve svém vysílání, že můžeme přinutit poslance například, aby měli seznam lidí, se kterými se setkávají, ale když vás někdo kontaktuje v talicu, ve vlaku nebo jinde, někdy je to efektivnější setkávat se s lidmi v kuluárech, takže nemějme iluzi, že budeme schopni vytvořit nějaký dokonalý systém a nezačínajme, a to je řečeno v té důvodové zprávě, že evropská úroveň je možná čistější než jiné. Dále se zcela souhlasím s tím, co řekl pan Scholz. Je to trošku taková malá věc, která mi vadí, buď rozhod nebo obchod. Podle mého názoru ten obchod je obec, ten problém je obecnější. Otázka mezinárodních vyjednávání obecně, nejenom o obchodních dohodách, ale obecně. A co vlastně požadujeme na národní úrovni vzhledem k evropské úrovni, je na vnitrostátní úrovni stejná poptávka po transparentnosti, když hovoříme o T-typu, je zde samozřejmě určitá otázka oddělení pravomocí a diplomacie funguje na principu důvěrnosti, který samozřejmě můžeme rozvádět, ale je potřeba, aby také státy vyvíjely úsilí v tom, o co se zde snažíme. A je správné, když říkáme, že problém vlastně jsou ty mezivládní dohody, ať už se to týká eurozóny anebo 28 evropské. Neměli bychom to zjednodušovat pouze na eurozónu, jako by tam bylo více problémů. Co se děje na Evrop, v evropských radách ve vztahu s, Rus, s Tureckem a tak dále, nikdo o tom v podstatě nic neví. Potom bych řekla dvě takové provokativnější věci. Myslím si, že je potřeba najít správnou rovnováhu a například tři roky toho období pro vycházení vychladnutí se mi zdá příliš dlouhé. Je zde riziko, že ztratíme to know-how a zkušenosti. Musí to mít určitý rámec, ale musí být výměny mezi eh, fanci a eh, občany, abychom se neuzavírali. A zejména všichni ti mladí, kteří mají nejisté smlouvy, kteří získají smlouvu na tři roky například na jakékoliv úrovni, Eh, myslím si, že zejména vzhledem k mladým lidem by to bylo dosti nespravedlivé, takže si myslím, že to musíme asi upravit třeba pro komisaře a potom daleko méně závazné nebo přísné na té nižší úrovni. Potom ta dvě tabu, o kterých se nehovořilo, za prvé, byla bych ráda, kdybychom také zhodnotili tu negativní stránku subsidiarity. Asi Sven to bude zbožňovat protože když se podíváme například na otázku korupce při provádění realizaci evropských fondů, tak to někdy právě je v orgánech, na orgánech členských států a zde vlastně trpíme tím, že Evropská unie deleguje zprávu evropských fondů na, e, stát, na orgány členských států, na kterou má velmi malou kontrolu. Takže jaká je zde otázka, jaká problematika subsidiarity? Myslím si, že by bylo dobré se na to podívat v Polsku. Máme vládu, kteří stávají 3-4 HDP, peníze z evropských prostředků. Není to jen otázka bezúhonosti otázka bezúhodnosti je také poděkovat a účastnit se kolektivního systému. Takže ono to není jen otázka evropské úrovně, ale otázka členských států. A je tento parlament skutečně vzorem transparentnosti? Já souhlasím s použitím Dontova pravidla na, e, pro přidělování míst když se hovoříme o těch špičkových kandidátech a tak dále, a pod, aby to bylo podle velikosti stran, ale potom, jak se rozdělují ty, ta místa podle národnosti, je to bezúhonné, je to transparentní, je to spravedlivé, čili toto je bod, který bychom měli zapracovat. Nemůžeme poučovat druhé, a sami vlastně neřešit veškeré ty problémy nedostatečné transparentnosti na konferenci předsedu a tak dále, jak jsou vlastně ty eh, místa, ty zprávy přidělovány v druhé kategorii, je zde vlastně od úrovně předsedů až po zpravodaje, takže já bych byla ráda, kdyby tam byla trošku striktnější kapitola o samotném parlamentu. Děkuji. Thank you, Sylvie. Děkuji. není Richard Corbett, prosím. <clears throat> Děkuji. Já gratuluji zpravodaj za to, že předložil tolik zajímavých podnětů. Teď k tomu, co jste vlastně tady říkal, k, těm, k eh, tomu prvnímu čtení. My se tomu věnujeme i v rámci eh, přeskumu pravidel. Eh, tady vůbec nejde o to, že bychom to zakázali, to je nesmysl, politická chyba. Spíše jde o to, aby to bylo transparentnější a abychom tam měli nějaké pojistky nebudu zabíhat do detailů, protože na to nemáme čas. Potom, co se týče konflikt střetu zájmů a jak hodnotíme střet zájmu v parlamentu, to je opravdu zajímavá otázka a já bych tedy eh, požádal zpravodaj, aby se podíval i na situaci ve Velké Británii, kde máme eh, nezávislý orgán, který se eh, věnuje těmto, této situaci. Vlastně jsou to externisti, kteří hodnotí poslance ve Westminsteru. Já vím, že dnes je to překvapivé, dneska mi nikdo neuvěří, že Velká Británie by mohla být vzorem pro cokoliv, ale tohle to je opravdu zajímavé. Eh, to samozřejmě zavedla to lejbristická předchozí vláda, není to nic eh, tedy eh, nového ze stávající vlády, takže to je určitě jakýsi důkaz kvality. Co se týče dodatečné mm, dodatečná práce, kterou třeba možná, nebo pracovní místa, která mají poslanci. Eh, já si myslím, že tam vlastně se to nějak podmiňuje přeci, pokud, eh, pokud eh, jste třeba zemědělcem a chtěl byste se třeba stát poslancem, tak byste zřejmě dokonce musel prodat tu farmu. A já si myslím, že tady spíše jde o to, že tedy poslanci, kteří simultánně, zatímco tedy mají práci, zatímco tedy jsou poslanci, tak já si myslím, že problém je, když ta jejich firma začne v parlamentu lobovat. Já jenom počkám na pana Broka, až si poodejde s telefonem. A teď, jak jsem tedy říkal, jde o lobbying, kdy vlastně tady eh, tito poslanci by mohli využívat své znalosti toho, jak to v parlamentu chodí, eh, pro svůj vlastní profit, ale jinak by to tedy neměl být taky problém. Co se týče zase ještě zájmu před hlasováním zejména, ku příkladu ve výborech, například v zemědělském výboru by určitě ten zemědělec měl přiznat. Podívejte se, tohle téma mě zajímá, protože tady mám eh, farmu, která přesně s tímhletím eh, tohle pěstuje třeba podobně. Eh, co se týče té, toho footprintu, té, té stopy, Eh, to zase není tak těžké eh, zapsat si, eh, s kým jste se setkali a dali to na webovku. To si myslím, že to zase není tak strašně byrokratické. Není na tom nic těžkého přeci. K tomu, co říkal Franz Timmermans, jak hluboko zacházíme třeba na komisi, kde jsou ty junior officials, pokud si prostě lobbysta myslí, že stají za to se na ně obracet, tak prostě eh, stojí za to, aby i tohle bylo transparentní. Pokud je pozve na oběd někdo z Philip Morris, tak eh, by to transparentní být mělo. Tady vůbec nejde o to, jaké místo zastávají v hierarchii, ale eh, jak, tedy, jaké aktivity provádí. Děkuji. Teď Pedro, prosím. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych také chtěl přivítat tu práci zpravodaje a poděkovat mu. Zpráva obsahuje návrhy, které nám umožní postoupit ku předu v oblasti transparentnosti v Evropském parlamentu. A protože máme málo času, tak bych chtěl říci, že naše rozprava by nám měla umožnit odlišit dobré návrhy, které umožní zvýšit transparentnost od řešení, která jsou radikálnější a možná až přehnaná, která by pouze posílila byro, byrokracii a pravděpodobně by zvýšila určité podezírání během našeho mandátu a vůbec by vyváženým způsobem neřešila ty problémy. A musíme tedy najít eh, vyvážená řešení. Zpracování rejstříku zájmových skupin. To je dobrá myšlenka, dobrá věc, ale bránit zpravodajům, aby se scházeli eh, s těmi, kteří by patřili k nějaké zájmové skupině, nebo aby museli vlastně, nebo aby se poža, požadovalo od všech návštěvníků Evropského parlamentu vyplňovat nějaký dotazník, zapatří k nějaké zájmové skupině, to považuji za poněkud přehnané posílit pravidla boje proti střetu zájmů při výkonu mandátu, ano, to je určitě dobrá myšlenka. Ale přijmout řešení jako snižování eh, vlastně eh, odpovědnosti poslanců během výkonu jejich mandátu, přenášet tyto pravomoci na někoho jiného, to se mi zdá také poněkud přehnané. Transparentnost při zveřejňování dokumentů a zápisů ze schůzy, to je také dobrá věc, ale říci, že přípravné schůze rady musí že také by to měly být veřejné schůze, nebo dokumenty z těchto schůzí by se měly zveřejňovat, to se mi taky zdá poněkud přehnané. Takže bychom měli v té debatě nalézt větší rovnováhu, proto předložím v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Pascal Diral. <laughs> ano, děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu příliš vstupovat do detailu, tím spíše, že zcela důvěřuji Svenovi, za to, že bude obhajovat zájmy této zprávy. Chtěl bych pouze odpovědět Silvi a Mercedes možná na jeden zásadní bod. Chápu tu skutečnost, že v absolutním smyslu bychom neměli žádat od evropských institucí více, než co žádáme od členských států, je z intelektuálního hlediska pravda, ale v praxi se domnívám, že se nemůžeme zříci nebo zbavit toho, abychom zohledňovali evropské veřejné mínění. A pro veřejné mínění evropských institucí občanů evropské instituce jsou prostě místo, kde se řeší soukromé zájmy, kam mají přístup lobbysté, ať chceme nebo nechceme, velmi toho litují, ale musíme být prostě příkladní v těchto věcech, protože ve členských státech je určitá představa občanů, o tom, že bychom měli hájit obecné zájmy. A my zde máme problém, že už skoro nikdo v Evropě nevěří tomu, že evropské instituce obhajují veřejné obecné zájmy. Opakuji, že toho velmi litují a tím, když to říkám, vás nechci přesvědčovat, ale my jsme prostě v situaci, kdy musíme postupovat tak, aby Evropa působila jako příklad u některých témat a právě co se týká rovnováhy mezi veřejnými zájmy, veřejným měním a soukromými zájmy, to je zásadní otázka v 21. století. Otázka nezávislého posuzování je také zásadní otázka a pokud to nebudeme skutečně zásadně řešit, tak ještě jednou evropské veřejné mínění bude proti nám. Toto jsem chtěl tedy říci, nechci, abychom se zmílili ohledně toho důvodu, pro který chceme a potřebujeme lepší správní úpravu. Nyní Sven na dvě minuty, možná minutka a půl, pokud se to dá stihnout. Každopádně rozpravu budeme mít ještě později, tak já jenom okomentuji něco, ale na to musí kolegové eh, trošku přestat hovořit, aby mě bylo slyšet. Já mám čas, já si počkám. Možná mám víc času než Elmar Brock. Takže, řekl bych jenom věcně. Někdy zažíváme jakoby takový idealismus, co se týče vztahů mezi státem a občany to, co vy vlastně říkáte, že byly kdysi krásné časy, kdy občané věřili svým státním institucím. A my určitě nechceme něco podkopávat transparentností, protože když předložíme moc pravidel o transparentnosti a integritě, tak můžeme v podstatě ohrožit tenhle ten idealistický pohled na stát, který zaručuje společný blahobyt. A já si myslím, že tohle už jsme dávno překonali, tuhle tu dobu. A proč jsme to překonali? Ehm, to musíme brát vážně. Lidé už v sobě mají hodně nedůvěry. My tuhle tu nedůvěru prostě musíme akceptovat a dát na ně nějakou odpověď, zareagovat na ní. A to platí pro nejrůznější úrovně. Platí to pro lobbysty, kde samozřejmě někteří lobbysté některé zájmy mají mnohem větší finanční prostředky než jiné a podobně. To se potom pojí s těmi otázkami integrity. A teď vlastně, s tím, musíme eh, hledat praktická, vyvážená řešení. A to už je potom ta diskuse konkrétní, detailní. Ale k té zásadní filozofické otázce se vyjadřuji jednoznačně. Musíme to brát vážně. K harmonogramu. Dvě největší skupiny vyjadřily přání, abychom jim dali více času. Paní předsedkyně nebo sekretariát navrhovali 19. února to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. EPP chtěla konec února. Já s tím problém nemám, pokud s tím souhlasíte vy ostatní, tak to je v pořádku. Jenom bych chtěl mít ještě jednu rozpravu eh, na tomto výboru společně také vlastně s, tím, eh, s těmi stanovisky, které jsou předkládány k tomu. A my i nadále budeme tedy se setkávat se, stí, se stínovými zpravodaji a také s pracovní skupinou, která pracuje na jednacím řádu, protože tam je hodně věcí, které se překrývají, takže bychom něco mohli dělat společně. Každopádně děkuji za zajímavé připomínky, za návrhy a těším se na konkrétní pozměňovací návrhy. A ještě tedy Obracím se na paní předsedkyni, aby rozhodla o tom, kdy to bude, zda to bude tedy ta lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů na konci února nebo kdy přesně. Už různí občané eh, a organizace eh, na to reagovaly. Nejaktivnější je lobby eh, regionálních zastoupení, ti jsou hrozně dobře zorganizovaní Oni chtějí být vyloučeni z toho rejstříku transparentnosti, aniž by tedy ve své instituci měli rejstříky lobbyistů. To mi přijde hrozně zajímavé. Eh, pište takové dopisy nadále, přijde mi <laughs> opravdu zajímavé. Eh, každopádně, diskusy o tomhle tématu ještě budeme mít. Únor v tomhle roce je dlouhý, takže dobře, říkám 29. února v poledne je lhuta pro předkládání posměvacích návrhů. A tentokrát je 29. února opravdový den. Opravdu existuje, překontrolovali jsme si to. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme ke zprávě Mercedes Bresso a Elmara Broka ale upozorňuji vás, že ve 12, přesně ve 12 useknu jakoukoliv rozpravu a budeme hlasovat, protože nechci, aby si někdo stěžoval na to, že měníme čas hlasování. Takže teď se obracím. Mercedes Elmare, kdo začne? Mercedes, pořádku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nemáme tedy bohužel moc času a náš pracovní dokument se týká velkého množství otázek a témat. Ráda bych tedy připomněla, že v, poslední, v posledním období se odehrála, odehrálo mnoho událostí, otázka přistěhovalců, uprchlíků, ty dramatické teroristické útoky v Paříži i jinde. Všechny tyto události, ke kterým došlo, eh, zdůrazňují eh, důležitost některých témat, o kterých, kterými se zabýváme v této zprávě, což jsou důležitá témata. A nemůžeme mít na mysli pouze případné změny smlouvy, ale Lisabonská smlouva může odpovědět na mnohé požadavky na poptávku pro posílené efektivnější spolupráci v rámci Evropské unie, také na tu naléhavou sociální a politickou situaci. To jsou témata, kterými jsme se zabývali přednedávnem. Otázka bezpečnosti našeho kontinentu, otázka uprchlíků. Cílem této zprávy, kterou předkládáme, je tedy ukázat, že Lisabonská smlouva obsahuje v sobě veliký potenciál, který umožňuje Evropské unii postupovat kupředu v otázce integrace, pokud to chce eh, umožňuje řešit ty výzvy, které jsou před námi, aniž bychom nutně se museli pustit do procesu změn smlouvy, který je velmi dlouhý a komplikovaný. Ty úkoly a výzvy, které jsou před námi a o kterých hovoříme, jsou četné. Nemám čas vstupovat zde do detailů. Nicméně bych se ráda zmínila o nejdůležitějších těchto úkolech, a to ekonomická dimenze, na kterou nesmíme zapomínat protože musíme nadále prohlubovat hospodářskou a měnovou unii. Máme zde zprávu pěti předsedů, která předkládá spoustu doporučení, která pravděpodobně nejsou dostatečná, by umožnila dokončení eh, hospodářské a měnové unie. A my zde navrhujeme určitá opatření, která by umožnila seriózně postoupit kupředu a odpovědět na některé otázky evropských občanů, kteří chtějí, aby Evropa znovu nastoupila, obnovila cestu růstu a zaměstnanosti a přejí si, aby Evropa dokázala zaručovat také dobré fungování trhu. Navrhujeme tedy v těchto podmínkách, abychom e, skutečně vytvořili skutečný sociální pakt, který by obsahoval a stanovoval určité ukazatele dostatečně závazné a dostatečně striktní pro eh, hodnocení hospoda, ekonomiky a rozpočtu. Jsou zde také určité geostrategické výzvy letošního roku, na kterými se musíme stále více zamýšlet. Nutnost eh, vést, provádět společnou bezpečnostní a obranou politiku. Jak ukazuje nedávný požadavek François Hollande využít článek 47 smlouvy, tak ve smlouvě jsou prostředky pro intervenci. Ale pak je taky otázka článku 122 smlouvy o založení Evropské unie, která, který vlastně říká, že Evropská unie a členské státy mohou spojit své síly a daleko více vést společný bod proti těmto útokům. V rámci Smlouva tedy, jak říkám, vytváří potenciál, který bychom měli ještě více využívat. Potom je tady celá ta institucionální část. Problém souvisí úzce s, se současným fungováním rady, což je nejméně transparentní instituce a nejméně známá ven. Právě jsme zde hovořili poměrně obšírně o problému transparentnosti a k tomu, aby rada byla transparentnější, tak je potřeba, aby na základě dobrovolné interinstitucionální dohody, rada začala pracovat jako skutečný senát s určitým legislativním eh, konceptem, tak aby tam byly skutečně přípravné schůze, přípravné výbory, tak jak to je v parlamentu. Toto smlouva nezakazuje a je možné výrazně posílit transparentnost a vyjasnit legislativní roli rady tak, aby naši občané měli daleko jasnější přehled o tom, což čemuž tak tedy v současné době příliš není. V té zprávě se dotýkáme ještě mnoha dalších eh, věcí. Elmar se o tom určitě zmíní a na závěr bych ráda řekla, že setkání, které jsme měli se zástupci národních parlamentů nedávno, tak eh, na základě tohoto setkání jsme si uvědomili, že se musíme více zamyslet o způsobu, jakým bychom vnitrostátní parlamenty lépe zaplnili, zapojili nikoli do přímého legislativního procesu, ale do procesu přípravy legislativních návrhů, tak aby vnitrostátní parlamenty byly více zapojeny do tohoto procesu. Protože mnohokrát eh, už nám říkali, že spolupráce s Evropským parlamentem je pro ně velmi důležitá. Ne v negativním smyslu, ale v pozitivním slova smyslu. A je to tedy téma, na kterém jakožto, o kterém jakožto výbor bychom měli přemýšlet, protože je to vlastně určitý požadavek z jejich strany, na který musíme reagovat. Je pravda, že hlasování, eh, dosahování jednomyslnosti je často překážkou přijímání rozhodnutí a zpomaluje to často rozhodovací proces. A vede to také k tomu, že Evropská unie se stále více stává určitou mezivládní unii. A té naší zprávě uvádíme, že je nutné, abychom se vrátili k evropské úrovni založené na evropské komunitární úrovni, aniž bychom se stále obraceli k intergovernmentálnímu způsobu. Pro Präsidentin, ich... Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, stručně. Nebudu opakovat zase tady eh, úvod k tomu pracovnímu dokumentu. No, už jsme o něm také hovořili v rámci diskusí s národním parlamenty. Naše nabídka je stále tatáž. Takže vlastně to, co přijde z národních parlamentů, to ještě můžeme zapracovat do našeho dokumentu, pokud to bude v následujících dnech. A potom samozřejmě proměníme tu, eh, tento pracovní dokument ve zprávu Eh, chceme to stihnout během štrasburského týdne, tak aby eh, lhůta byla 14. ledna. To znamená, bude prezentace samotné zprávy a potom na základě rozpravy si samozřejmě stanovíme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže řekněme, z Mercedes ještě počkáme tedy asi týden na návrhy mm, z národních parlamentů a potom na základě těch návrhů to ještě trošku s pomocí sekretariátu přepíšeme, přepracujeme. Za druhé, u těchto návrhů samozřejmě nesmíme zapomínat, že to je všechno v rámci smlouvy s Lisabonu. Všechny nějaké jiné návrhy, prosím, posílejte panu Verhofstadtovi. My se prostě na to, toho opravdu musíme přísně držet že e, nechceme nějaké věci, které si přejeme, ale věci, které jsou dělatelné, proveditelné. E, problém, e, problém je samozřejmě taky ohledně toho, co je možné udělat na, s pomocí změny smlouvy nebo bez změny smlouvy. Tam je rozdíl. O těchto věcech taky musíme diskutovat. A A nemůžeme zavádět eh, nějaké pravomoci pro instituce, eh, pokud to není ve smlouvě. Máme tady samozřejmě pravidla proporcionality a subsidiarity a to potom samozřejmě platí pro všechny. To, Tohle je prostě jasně ve smlouvě dáno. Řekněme, pak je určitá míra flexibility, co se týče variací té eh, oranžové karty. O tom se diskutuje teď například v souvislosti s britským referendem. Myslím si, že události minulém týdnu nám ukazují, že v téhle oblasti eh, zahraniční a bezpečnostní politiky jdeme v podstatě správným směrem, ale ještě se musíme věnovat některým eh, konkrétním věcem. 42.7, ten článek, eh, na který se odvolal prezident Francie Holland, eh, vedl ke ve velkému zmatení. I vlastně v, ve vnější službě EU si museli nejprve ten článek vyhledat. A vůbec nikdo nebyl připraven na to, jak s ním nakládat. A to eh, přichází jako, takové, jako takový v podstatě signál z nejvyšších úrov, z nejvyšší úrovně. Tohle vlastně nikdo prostě konkrétně nepředpokládal. Pak máme eh, článek 229 ohledně solidarity, který v podstatě eh, eh, tam předpokládá ještě mnohem větší spolupráci a překračuje vlastně samotnou spolupráci, takže tohle to jsou všechno věci, které Eh, jsou opravdu zajímavé v souvislosti s touto zprávou. Ještě jsem říkal jednu zajímavou věc. Už minulý týden na Štrasburku na plenárce já jsem slyšel, že u všech diskusí eh, se teď vlastně říká, že zkrachuje Schengen a že se zase zavřou hranice a že Evropská unie úplně krachuje, že to je eh, selhání a podobně. Takže v podstatě pět členských států dává plném rozsahu své údaje Europolu eh, tak, jak je dávat má. Pět jich je. A do toho ani nespadá moje vlastní země. A eh, v podstatě stejná věc mě napadá s Frontexem, s Eurojustem. Pokud máme tyhle ty instituce a chceme opravdu spolupráci proti teroristům a proti organizovanému zločinu, <laughs> tak by prostě bylo dobré, kdybychom jim umožnili, aby smysluplně pracovali. Já si myslím, že to <laughs> má i určitou logiku. A o těchto věcech bychom také měli mluvit, když v podstatě se budeme bavit o implementaci Lisabonské smlouvy. A e, to si tedy myslím, že tu e, e, zprávu takhle můžeme vztáhnout vlastně i na tu aktuální debatu. Tak zatím mnohokrát děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já si myslím, že ještě stihneme pana Ujezdovského před hlasováním jako stínového zpravodaje. Prosím, chcete? Já jsem eh, s dovolením ještě zapomněl jednu věc, říká pan Brok. Doufám, že mi ještě dovolíte to zmínit. Vztah k národním státům. Mercedes hovořila o národních parlamentech, to je taky důležité. Ale já ještě vlastně eh, vyjádřím takový vztah k, eh, eh, k zprávě Svena Gigolda. Vlastně máme vlády na úrovních centrální, tedy regionální, místní. To jsou samozřejmě instituce, kterým nemůžeme podsouvat nějaké podmínky. Potom samozřejmě, pokud potom neplní nějaké námi stanovené pravidla, tak potom třeba nedostanou nějaké vysvědčení a podobně. To takhle není možná. Já tady mám technickou připomínku. Tady není možné diskutovat o té zprávě nyní. Zaprvé na to nemáme čas a ani tady vlastně není schoda mezi zpravodaji a já bych eh, se k tomu taky chtěla vyjádřit, ale nemáme na to čas, takže co budeme dělat? Ale Barbaro, máme, máme čas. Pouze eh, přerušíme tu rozpravu na pět minut, abychom si odhlasovali a potom se k tomu můžeme vrátit, jinak čas máme. Teď máme ještě tři minutky, můžeme si vzít jednosti nového zpravodaje Někdo ze stínových zpravodajů? Eh, přeje si teď promluvit třeba pan Ujezdovský? Prosím. Eh, eh, Pani przewodnicząca, koleżanki i Paní předsedkyně, dámy a pánové, tohle je velmi zajímavá zpráva a my se těšíme na její finální podobu, jak už říkala paní Spinelli. Já se teď obracím na oba zpravodaje. Rád bych se jich zeptal ohledně jejich osobních názorů, ohledně posílení role národních parlamentů v legislativním procesu. Tady jde tedy o posílení těch postupů žluté a oranžové karty. Myslíte si, že tedy můžeme přijmout eh, opatření eh, na základě smlouvy, která by posílila národní parlamenty, například tam eh, takové mechanismy, kde třeba čtvrtina národních parlamentů, pokud by byli proti eh, nějakému konkrétnímu legislativnímu návrhu, pak by Evropská komise musela zastavit svou legislativní práci na takovémto návrhu. To by jistě usnadnilo i britské vyjednávání, to je zřejmé. My se ale musíme podívat na konkrétní formu posilování národních parlamentů. Jaké jsou vaše názory? Protože vy jste říkali, že čekáte eh, ještě na pozměňovací návrhy ze strany eh, parlamentu, ale mě by zajímalo, co vy konkrétně si myslíte v rámci Lisabonské smlouvy, tedy samozřejmě. A nyní začneme hlasováním. Prosím, vezměte si hlasovací eh, seznamy, podívejte se, zda vaše mašinky fungují a zahalujeme hlasování. Um, I understand some colleagues don't want to check, so. No, they are going. Uh, 18 minutes. It's okay. We can start. Nobody is too much. Nobody is uh, not political group. Okay. okay. Okay, so we can start the. the Dobrá, začneme hlasováním. Začínáme stanoviskem, které předložila Mercedes Breco. Pozn- Poznací číslo 1, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto dva, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato tři, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato pět, kdo je pro, proti, Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ještě pozměňovací návrh čtyři, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se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 Vaše nepracuje? Nefunguje to? Vy jste to zablokoval? Už to funguje. Yeah, you're in favor. So we end. Which is which one? Okay. Now, now is 9. 9, yeah. Amendment 9, who's in favor? 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Deset. pro. Proti? Zdrželi se přijato. Jedenáct. pro proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis A pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrž... EPP pro přijato, dobrá 17, je pro, proti, 17 si překontrolujeme elektronicky. Končím. Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Tu dvojku si překontrolujeme, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25 pro. Proti. 25 si překontrolujeme. Elektronicky, prosím. Uzavírám. A je zamítnuto. 25 zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti 26 si překontrolujeme, zahajuji hlasování. 26 elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím. Přijato. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 28, tam je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. A, tak on je to jenom ten ústní pozměňovací návrh. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. A konečné hlasování o celém dokumentu elektronicky, prosím, hlasujte nyní. Je to stanovisko. Takže to není jmenovitě. 19 pro, 20 se zdrželi, Stanovisko bylo přijato. Pak máme ještě druhé hlasování o složení vyjednávacího týmu pro vyjednávání k právu na eh, šetření. Tady eh, už se přibližujeme k začátku, takže by bylo dobré mít tým připraven. Možná si vzpomenete, že mandát na to vyjednávání, to je pořád ještě nařízení, které bylo přijato Evropským parlamentem v dubnu 2014. A pak jsme měli dva pracovní dokumenty o druhém pracovním dokumentu, který předložil zpravodaj Ramon Hauregi, jsme hlasovali 19. listopadu. Takže tohle to jsou takové směry vyjednávání takže vlastně tady není nic originálního. Ramon Haurek je zpravodajem a stínový zpravodaj. Fifi Kazimierz Michał Jazdowski CR, Majte Pakazaur Tunduaru Ruiz for ALDE, Helmut Scholz for GUE, Max Anderson for the Greens, Isabella Adinolfi for e FDD and Harold Anemans for ENF. And we just... Eh, musíme tady schválit tento seznam elektronicky, takže zahajuji hlasování. Pokud máte jakékoliv otázky, nemáte dobrá, hlasujeme, zahajuji hlasování. Okay. <laughs> okay. The Wow. Uh, it was unanimously, so we we go. Jednomyslně schváleno. 21 smajte. A nyní se vracíme k rozpravě o zprávě Breso Brock. Charles Gellens za ALDE. The floor is yours. Oui, merci, madame la présidente. No, děkuji, paní předsedkyně. Abych se chtěl připojit k těm, kteří již vyjádřili přání, aby oba zpravodajové se nejrychleji dohodli na tom návrhu zprávy nebo návrhu usnesení. Přišel jsem trošku se spožděním, ale vyslechl jsem připomínky Elmara Broka, se kterými souhlasím. Pokud jde o ALDE, tak samozřejmě možná se to zdá jako banality, ale někdy musíme vycházet z banalit, aby se nám podařilo odvést konsistentní práci. Myslím si, že je jasné, že v rámci této, smlouv, této zprávy musíme samozřejmě plně respektovat požadavky, které jsou uvedeny ve smlouvě. To je vlastně ten rámec, který zdůraznil pan eh, Brok. Bohužel jsem nemohl vyslechnout paní Breso. Lituji toho. Myslím si, že je důležité podívat se na možnosti a limity smlouvy z čistě teoretického hlediska. Jaké jsou její možnosti a potom proč, když tam jsou možnosti, jsou neúspěchy. Je pravděpodobně potřeba prověřit to nejen z právního, ale také z politického hlediska, ty důvody, které brání Evropské unii, aby jednala vidíme to samozřejmě vzhledem k těm současným výzvám, zejména ohrožení vnitřní bezpečnosti. Elmar připomněl, že Francie požádala o uplatnění článku 427, ale jsou i jiné články, zejména 122 článek, který se konkrétně zabývá otázkami boje proti terorismu. A reakce a re, vl, a, ty, a reakce Evropské unie, ke které by se měla zavázat, to je článek 5, který by měl reagovat na asymetrické hrozby. Já si myslím, že tento článek je třeba vhodnější, že by byl vhodnější pro reakci než článek 427, který se zabývá, to je vlastně bývalý pátý článek bruselské smlouvy roku 1954. Další připomínka moje se týká ochrany jednotného institucionálního rámce. Ta smlouva, která nyní platí, tedy Lisabonská smlouva, no, no to je vlastně uvedeno té článce by měla chránit tento jednotný institucionální článek, takže nemá smysl vytvářet nějaké naděje, které by nemohly být naplněny ve členských státech. Všechno to, co se říká o spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, je z mého hlediska ještě nedostatečně v praxi prováděno já lituji, že v rámci této spolupráce není určitý politický impuls. Politický impuls. Tady samozřejmě se scházíme, debatujeme o otázkách i týkajících se hroze bezpečnosti, ale bylo by z toho potřeba vyvodit určité závěry, které by určitou formou potom měly být realizovány. Jinak vlastně to zase bude pouze určité hromadění, řetězení stanovisek a bude to mít více akademický ráz. V nejhorším případě to prostě budou keci, omlouvám se za ten výraz. Čili domnívám se, že takto bychom měli postupovat. Pravděpodobně té zprávě bychom měli dát více politickou konotaci. I s tou stávající smlouvou se všemi jejími nedokonalostmi můžeme postupovat daleko lépe aby ta smlouva skutečně relevantně byla prováděna. V praxi je také potřeba, aby v národní vlády, aby členské státy tedy prokázaly užší, hlubší spolupráci, což ostatně řekl také předseda komise, že v Evropské unii chybí ta jednota a chybí Evropa. Takže to bylo několik připomínek, které jsem chtěl učinit o podstatě i o formě a s tím, že doufám tedy, že oba dva zpravodajové se co nejrychleji dohodnou na definitivním návrhu, o kterém budeme moci rozhodnout. Děkuji. Para Spinelli for GUE. Děkuji Barbara Spinelli za GUE. Děkuji Danuto. Já bych také chtěla poděkovat zpravodajům protože se domnívám, že mm, zahájili velmi dobře tuto práci, protože, jak už bylo řečeno, je to teprve začátek. Jsme opravdu teď na začátku této práce. A domnívám se, je zde určitá výzva po náv- k návratu po evropské metodě v mnoha oborech. To je dobré, ale jsou zde věci, které vlastně nám zcela nevyhovují a které je potřeba ještě prohloubit. Byla bych ráda, aby oba zpravodajové skutečně se dohodli o několika otázkách, které považuji za velmi důležité, například role národních parlamentů, možnosti zelené karty. Já chápu to, co řekl Elmar který vlastně řekl, že to není uvedeno ve smlouvě a že se musíme držet smluvního rámce. Ale nevěřím tomu, že Mercedes navrhuje v této oblasti něco, přestože by to nebylo uvedeno ve smlouvě. Já jsem si jistá, že má určitě argumenty pro to, aby obhajovala své stanovisko a že vlastně jeden z vás by respektoval smlouvu a druhý ne. To si myslím, že není tak. Vraťme se tedy po něk- k té podstatě. To, čeho se obávám, ale doufám, že se to podaří vysvětlit, tedy obávám se následující věci, že některé politiky, které byly schváleny v urychleně například v nouzovém režimu, mám na mysli zejména boj proti terorismu, nazýváme vlastně tuto situaci válečným stavem, nebo v určit, některých členských státech je to tak nazýváno. Mám dále na mysli politiku schválenou v oblasti uprchlíků a oblasti migrace, imigrace. Čili v obou případech je zde politická záležitost bezpečnosti, něco, co je velmi silné a je potřeba to prohloubit. Takže byla bych ráda, kdyby tady v tomto řetězení jednotlivých eh, ustanovení smlouvy, kdyby tam byly vyčleněny jasné politické linie. Smlouva samozřejmě by měla tvořit určitý rámec, který umožňuje, aby jednotlivé politiky byly uplatňovány. I když jsem pro návrat k evropské, ke komunitární metodě, tak to, že bychom například zapracovali do smlouvy fiskální pakt, to, o tom si tedy kladu otázku. To není něco, co by lépe fungovalo nutně díky tomu, že to zapracujeme do smlouvy. Podívejme se na stávající ustanovení smlouvy. Toto je velmi kontroverzní věc, takže a institucionální debata nestačí z tohoto hlediska. Thank you, Sven Giegold. Děkuji, Sven Giegold. Ano, především vám děkuji za pracovní dokument. Těším se na skutečně náročnou diskuzi, protože vy jste smysl, a to je možná moje první poznámka, by mělo být trošku jasnější, o co vlastně v té zprávě jde, co by měla a co by neměla pokrývat. Částečně jde na jedné straně o instituce a na druhé straně o politiku. A pokud je o ty politiky, připadá mi to trošku eklektické. Některé politiky se řeší jako důležité a jiné ne. Samozřejmě to je volba, která není a priori zřejmá. A to mi není jasné. Proč například věci, které velmi chápu, jako je třeba boj proti daňovým rájům. Proč tohle zmíněno je, ale jiné oblasti fiskální politiky tam nejsou stejně zmíněny. Není to důsledné a já si myslím, že by mělo být jasné, jestli je to zpráva o tom, jak vytvořit co nejhezčí Evropskou unii z hlediska politik, anebo jestli se to zaměřuje na institucionální otázky a ta volba zatím není jasná. protože je tam toho hodně o ekonomické a monetární politice ze zjevných důvodů, protože to jsou institucionální slabiny, které jsou nejpalčivější a vidíme také oslabování komunitární metody. Já v zásadě vítám většinu z toho, co se navrhuje, a myslím, že se tím docela dobře vymezuje, co se dá udělat na institucionální úrovni. A myslím si, že jsou tady dva prvky, které by se mohly posílit. Za prvé, vzhledem k tomu, že nám chybí společná fiskální politika a také proto, že neúčinně uplatňujeme společnou ekonomickou politiku, vidíme nárůst pravomocí v ECP, což měl být nezávislý eh, monitorovací tvůrce politiky a proto nepodléhá plné demokratické kontrole. Nicméně ukázalo se, že najednou mají na starosti celou řadu věcí, což zachází mnohem dál, než co je běžně legitimní pro nezávislého aktéra. A tím se také spochybňuje samotná nezávislost, což je velmi nebezpečné, protože Nezávislá centrální banka je podle mě naprosto zásadní pro dobrou monetární politiku. Ale když občané nebudou dojmu, že Evropská centrální banka má stále více pravomocí, řídí země, ve kterých je krize, ovlivňuje programy, pokud jde o vyvážení problémů s obchodním cyklem, dohled, bankovní dohled, zajištění systémové stability, nad rámec toho monitorování. Vyvolává to celou řadu otázek a jsou to věci, které se nepředpokládaly ve smlouvě a já myslím, že to bychom měli řešit. Druhá věc, která je podle mě důležitá, je úloha euroskupiny. Podle této zprávy bychom měli mít stálého a demokraticky odpovědného předsedu euroskupiny, to je jistě vítané. Na druhou stranu se tím neřeší všechny problémy, které souvisí s euroskupinou. Podle mě orgán, který je natolik mocný a zdá se, že dokonce ani nemá jednací řád a nepíše zápisy ze zasedání, o tom už jsme mluvili v předchozí diskuzi, u natolik významného orgánu mi to připadá jako skutečný problém. A také jde o ten přípravný proces. To není transparentní stejně jako jiné věci, obvykle transparentní v komisi jsou. A to je tedy otázka, která by se podle mě měla řešit. A pak máme celkem zásadní problém s tou částí, která se týká vnějších hranic a migrace. Takže samozřejmě vítáme skutečnost, že ve smlouvě se na, ve zprávě se navrhuje společná asilová migrační politika a také to, že potřebujeme závazná pravidla pro rozdělování osob mezi členskými státy když hledají ochranu v Evropě. To je nutné zvlášť proto, pokud chceme zachovat otevřené vnější hranice. Ale na druhou stranu tam chybí jednoznačný odkaz na to, že Evropa by samozřejmě neměla upírat právo přijet. Já už budu končit. Omlouvám se, pane Broku. Chybí tady jednoznačný závazek na právo vymáhat svá práva. To znamená, že Evropa nemůže prostřednictvím politik, které jsou tady částečně popsány nebo kterých se to dotýká, zavádět pravidla a postupy, které by znemožnily uplatnit právo, které vlastně dáváme lidem, kteří hledají záchranu. Děkuji. Děkuji, Fabio Castaldo. Fabio? Ne? Dobře. Karol Fardemans tady není, takže jsme hotoví, už nemáme na seznamu žádné další řečníky. Chcete se k tomu vyjádřit? Uh, we have this definition. Máme definici, já to mám doma. Moje žena je první a já jsem ten poslední, takže tady to uděláme stejně. Co se týká posílené role národních parlamentů, smlouva mluví jasně jsou, jsou tam ty žluté karty, asi třetina členských států něco předloží a komise potom musí to odůvodnit, dá důvody, proč vlastně to nechce nebo chce převzít. A nebo je možnost, že polovina členských států potom bez spolupůsobení komise se může potom může udělit právo na parlamentu nebo radě vlastně pro tady diskuse, která teď probíhá, je o využívání oranžové karty s určitou vyšší, vyšší kvótou. Ve spolupráci máme 55 národních parlamentů. By vlastně my eh, se to týkalo legislativy pouze z důvodu principu proporciality a subsidiarity, pokud by zamítli, tak potom rada má vlastně povinnost, se musí zavázat k tomu, že tím zavíjat. Proč 55%? Tak, aby skutečně proběhlo to pozitivní hodnocení. To je ta, ten zjevný výsledek toho co jsme vlastně slyšeli také v Londýně těch jednání. Je to vlastně vývoj na základě smlouvy, tak, aby se neporušovala ustanovení smlouvy a myslím si, že ten výsledek je poměrně rozumný vlastně i mm, tedy ze strany Velké Británie, ale myslím si, že pro všechny národní parlamenty to je rozumné. Otázka proporcionality a subsidiarity tím nabývá velmi zásadního významu, pozitivní spoluúčast, protože možná strany, mm, některé by to nevyužívali až tak pozitivně, ale předkládali by určité návrhy, náměty, které by... Takže ono samozřejmě každý pozitivní nástroj se dá využít i negativním smysl a v negativním způsobem. Ti, kteří, jsou také ti, kteří to nechtějí, ta rozhodnutí. Nicméně iniciativu musí podniknout ty národní parlamenty na základě principu proporciality. Samozřejmě tím zavážou také své vlastní vlády tedy s většinou, eh, pokud rozhodne parlament a parlament většinou, tak se daná vláda k tomu zaváže a potom zde bude spolupůsobení Evropského parlamentu. Takže ta oranžová karta zatím doposud nebyla využita. Národní parlamenty ji nevyužívaly, ani můj parlament. Ale myslím si, že když vlastně technicky diskutujeme s komisí, tady je ta osmitýdenní lhůta, jenom vlastně tam je v tom také překlad těch jednotlivých textů národních parlamentů, takže toto je také velice důležitý bod, tak aby národní parlamenty, pokud chtějí něco předložit, tak aby hned na to mohli začít pracovat, nebo aby tam byla také určitá přípravná fáze, během které by ty národní parlamenty měly čas se tím zabývat, než vlastně potom začne plynout ta formální lhůta těch osmi týdnů. Potom je také možno využít sítí, které existují i v rámci tohoto parlamentu pro spolupráci s vnitrostátními parlamenty, která by se tím měla usnadnit pokud tak, aby se nemuselo vytvářet něco nového, ale abychom využili vlastně formálního průběhu tohoto procesu, který je stanoven tak, aby to bylo operativní, aby to fungovalo. Pan Gerenc hovořil o limitech smlouvy. vlastně při této zprávě eh, zabývat s tím extenzivně, alespoň tak jsem to pochopil. A z toho potom by měl vyplývat ten požadavek. To s tím článkem 22, ten není až tak rozdílný od toho článku 42.7, který zavazuje vlastně Evropskou unii pouze na území Evropské unie tedy působit. Ale není tam vlastně nebo může být kombinace obou dvou. Ale i u, článek 40, u článku 42.7 hraje Evropská unie roli určitého koordinátora, koordinační roli. Že se rozhodne, že vlastně vyšle tedy někoho kord, že budou, budou ty akce prováděny, prováděny koordinovaným společným způsobem. to pomáhá šetřit peníze, zachraňovat lidské životy, pokud profesionálně se to bude tímto způsobem provádět. Potom otázky paní Spinelli, dohody, nebo abychom se sjednotili spolu s Mercedes. Zatím vlastně já mám určité představy ona má určité představy. U dvou zpravodajů nikdy není aby, možné, aby se vlastně stoprocentně shodli na všech bodech. Nikdo nebude vždy spokojen úplně se vším, ale myslím si, že už tímto způsobem jsme nastartovali proces, kde, kde se snažíme vlastně usnadnit ty záležitosti. O té otázce zelené karty jsem už něco řekl, o tom určitě budeme také v dalších dnech ještě i ve Štrasburku hovořit. Otázka fiskálního balíčku. Ten fiskální pakt, vlastně o tom se bavíme už zhruba pět let, je to zajímavá myšlenka, také v souvislosti s Velkou Británií. My jsme připraveni říci, Velká Británie chce, má umysl, aby vlastně mě nepoškozovali vnitřní trh, ale také říkají, Evropská unie může vlastně v rámci eurozóny postupovat, tak by se také mělo svým způsobem vyjasnit, že ten Fiskální balíček je součástí určité společné eh, legislativy. Takže samozřejmě musíme vést tato jednání. Ten balíček třeba byl podepsán 27, 27 z 28 členských států ho ratifikovalo. Takže až, až tedy k tomu dojde, tak by to mělo být potom jednodušší. K otázkám Svena Gigolda, institucionální nebo politická rozprava. Samozřejmě, e, co se týká politické oblasti, konkrétně tato zpráva, co, bych, co z ní vyplývá, co bychom měli a mohli udělat, hovoří se zde o měnové unii, politi- o migrační politice, jsou to vlastně, jsou tam zobrazeny také určité případy toho, co tak dobře nefunguje a na co bychom se měli zaměřit. A myslím si, že bychom se neměli pokoušet teď vlastně, aby každý sám za sebe se pokusil vnášet do toho, do té své oblasti ty své politické obsahy. To si myslím, že nechceme dělat a z tohoto důvodu bychom měli zůstat u toho rozhovoru tak, jak je omezený tak, aby u těch uprchlíků můžeme říci, ano, můžeme tady udělat hodně, máme právní prostředky k tomu a Potom jsou zde samozřejmě také ty otázky Evropské centrální banky, protože hmm, tady tyto O problematika existuje i v jiných eh, státech, kde vlastně o té centrální bance neprobíhají taková politická rozhodnutí. Takže toto je všechno otázka dalšího rozhovoru i v souvislosti transparentnosti. O tom se tak, abychom našli v budoucnu nějaká odpovídající řešení a mohli postupovat ku předu. Navrhujeme zde určitého komisaře, který by se měl zabývat měnovou politikou, tak aby eh, však nicméně zde existovalo právo pro parlament dohledu, to znamená kontroly nad tím, zda tento eh, komisař by opravdu plnil svou roli, své funkce. Toto si myslím, že je také důležité. Děkuji. Mercedes. No, my, <laughs> this I We are already eh, beyond the time of... Yeah. Už přetahujeme, takže velice krátce. Především eh, volevo ringraziare eh, i Především chci poděkovat všem kolegům za tyto připomínky. Samozřejmě to muselo být stručné, protože nemáme moc času. A já doufám, že se ještě sejdeme se stínovými zpravodajemi a skoordinujeme to s Elmerem, abychom mohli začít do větších podobností. Uvidíme, jestli se nám to podaří, možná ne u tohoto dokumentu, ale u toho formálnějšího dokumentu, který budeme předkládat. Ta otázka parlamentu se objevila mnohokrát a je celkem zřejmé, že ani nejde tolik o zvládání subsidiarity, a i kdyby byla červená karta, tak by to bylo velice podobné té nevyužívané oranžové kartě. Takže skutečná otázka zní, je, že je tady žádost větší operativní pravomoci. A jednou možnou reakcí by, by byla iniciativa, právo na iniciativu. A mohlo by to být přímé právo na iniciativu na straně parlamentu. Národní parlamenty to například využívali u COP21, tam měly zelené karty a to se osvědčilo. Možná, že něco takového by mohl udělat i parlament podpořilo by to legislativní iniciativu, tu částečnou legislativní iniciativu, kterou parlament má. A potom ve smyslu smluv by byla možná meziinstitucionální dohoda, takže komise by zohlednila návrhy ve smyslu smlouvy. Takže teď jde o to, abychom se na to společně podívali a zjistili, jestli to parlament zajímá nebo ne jestli chce takový návrh předložit. Je zřejmé, že abychom měli skutečné regulované nástroje, které jsou závazné, budeme potřebovat nějakou změnu smlouvy. A to bude ve zprávě pana Hrhovštata. A teď některé z těch velice důležitých věcí, které nadnesla paní Spinelli. Především chci poděkovat, protože návrat ke komunitární metodě je důležitý a souvisí to také s tím, co říkal Sven. Eurozóna totiž požaduje návrat ke komunitární metodě. A proto se musí smlouva změnit. Pokud je o fiskální kompakt, to je klasický příklad. Ale zachází to nad rámec naší zprávy, protože tady jde o doplněk smlouvy, změnu smlouvy. Takže když mluvíme o změně smlouvy, otevíráme prostor pro změnu smlouvy, která byla podepsána zeměmi eurozóny. A to sahá nad rámec naší zprávy. Nicméně změnit je to možné, až se bude upravovat ta Evropská smlouva. A pokud je o nadměrné pravomoci Evropské centrální banky, to je také příklad toho, že je možné udělat opravdu hodně v rámci smlouvy, ve smyslu smlouvy. Různé země si to mohou vykládat různě, ale my si myslíme, že hlavním cílem této zprávy je vyslat politický signál, že v rámci smlouvy se můžeme vrátit ke komunitární metodě, ale můžeme to také rozšířit a posílit v některých případech a můžeme posílit ekonomickou situaci, sociální otázky, obranu. Věci, které zvenku stále někdo spochybňuje. Evropská unie to proto musí reagovat a musí reagovat rychle. A aby to bylo možné, dá se využít smlouva. A dá se rozšířit vzhledem k tomu, jakou roli měla ECB v současné krizi. V AFKO bychom chtěli hlasovat v polovině března, ale všechno ostatní ještě flexibilní a otevřené a pokud vím, oba zpravodajové už jsou připraveni dál spolupracovat, pokud někdo bude mít nějaké připomínky nebo bude chtít přispět, nicméně pozměňovací návrhy budeme mít později. Takže všichni, kdo tady budou v Bruselu, budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne. Děkuji.